Herzlich willkommen zu uns. Srdečně vás vítám na našem odpoledním zasedání. Máme na programu velice důležité eh, veřejné slyšení, finanční nástroje jsou tématem. Eh, panem zpravodajem k tomuto tématu je pan Pirinsky, kterému velice děkuji. My už jsme se vyzbrojili celou řadou expertů, kteří jsou pozváni Chci jim jenom eh, připomenout, že mají k dispozici omezenou řečnickou dobu, protože jinak bohužel všechno nestihneme. Všechny vás tady vítám. Finanční nástroje jsou pro nás velice důležitým tématem. Je to téma, které je poměrně neprůhledné pro nás a máme tu, dnes dopoledne jsme měli pozvaného pana předsedu Evropského účetního dvora, zjistili jsme, že tady celá řada prostředků se nám nedaří využívat, pouze 48% v některých případech a e, nejsme si úplně jistí, proč tomu také. A zjistili jsme, že prakticky nikdo situaci nekontroluje. Je to otázku e, na komisi. Jak kontrolujete, e, kdo tedy ty penízky, nebo jak se vydávají? Takhle. Já jsem každopádně velice vděčná zpravodajovi, že navrhl toto téma. Já tady také chci přivítat skupinu návštěvníků z univerzity v Bulharsku my jsme velice rádi, že, jsme tady, že jste tady a doufáme, že budete toto eh, jednání shledat prospěšným. Eh, tak a teď dám rovnou slovo panu zpravodaji. Eh, Gospožu předsedatel. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Eh, rád bych eh, vyjadřil eh, svůj vděk odborníkům a všem, kteří mě pomohli v mé práci na tomto textu. Já bych také dodal, že hosté z Bulharska jsou zde na tom téma mimořádně, protože to téma je mimořádně eh, aktuální v Bulharsku. Ty eh, eh, finanční instrumenty mohou být využity k hm, změnění rozdílu mezi regiony. V posledním období jsme viděli, že celá řada ženských států použila tyto eh, instrumentu, instrumenty. Zároveň musíme eh, říci, že tyto problémy se nezmenšují, naopak těch výzev je stále více. Eh, řada dokumentů a podkladů z Evropské komise toto dokládá. Stejně tak to dokládají dokumenty pocházející ze závislých analýz. Pro tento programový eh, pro toto programové období a plánovací období se počítá s tím, že bude eh, se používat více takovýchto eh, instrumentů. A nyní se tedy nabízí několik otázek k tomu. Náš výbor je připraven si vyslechnout eh, názory expertů eh, k tomu, jaká je situace po eh, dvou měsících, dvou letech od začátku období, poté co byly tedy uzavřeny dohody a teď se zdá, že dochází k určitému zpomalení, které známe z předchozího období. A to předchozí hodnocení eh, je zde velmi důležité, jak se plní podmínky a jak komise a Evropská investiční banka budou to hodnocení provádět. Můžeme říci, že postupné vyplácení je dobrá věc. Tohle vyplácení eh, tím se počítá pro nové období. Nicméně můžeme říci, že jsou tady ještě eh, určité nedoplatky, respektive, eh, že jsou nevyčerpané prostředky tady. A, a mohla by nám komise vysvětlit, e, proč prodloužení časového prostoru bylo prostě e, rozhodnuto prostě až do roku 2015 a nebylo změněno nařízení. Jaká jsou tady konkrétní pravidla? Jaká jsou tady pravidla k, podle, pro absolutorium? Je tady nějaká kontrola investičního fondu a investiční banky, co by zpráce holdingových fondů? Existují zde osvěšené eh, postupy, o kterých eh, si můžeme vměnit informace mezi jednotlivými institucemi o těch finančních instrumentech. Můžeme říci, eh, že jsou tady určité normální postupy a nesrovnalosti naopak. Máme studii výboru, našeho výboru, která zjistila, že eh, data, tak jak je představila eh, komise, vypadají jinak, než jak je známe my. A já bych se zeptal v této souvislosti komise, co eh, chce komise udělat, aby podpořila členské státy při využívání finančních instrumentů. Všechny tyhle otázky eh, eh, a jejich odpověď, zodpovězení eh, budou užitečné pro ty, kteří chtějí používat tyto věci. Děkuji, tak to už byla celá řada otázek. Prvním ředitelem, prvním řečníkem je pan Nisler, generální ředitel příslušného ředitelství. A my jsme se o tom bavili už před osmi lety a očividně nás to téma navzájem neopouští. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, velice stručně bych vás rád informoval o tom, co jsme udělali na naší straně, jaká ponaučení jsme si vybrali z toho posledního programovacího období nedostatky i z toho stávajícího období, které pokrývá období 2014-2020. Jestli dovolíte, ještě než se dostanu k několika slajdům, pár slov o studii, kterou si zadala, zadal váš výbor z Evropského politického centra a univerzitního pracoviště. My hm, vítáme tuto studii, protože představuje realistický pohled na tuto problematiku a ještě bych rád řekl, že je to taková příručka pro rozvoj finančních nástrojů v kontextu evropských politik, především kohezních politik. Takže sdílíme velkou část výsledku této studie a především jeden bod, když jsem si já sám četl tento dokument, tak jsem zjistil, že vlastně nejde mm, příliš o to, abychom nalezli nějaký perfektní systém, jež by uspokojil všechny zúčastněné strany všechny subjekty při tvorbě finančních nástrojů. Že jde především o životaschopné kompromisy, které by umožnily oběma partnerům a především těm, kteří zastupují veřejný sektor v rámci řídicího orgánu, jakož i tržní hráče, pracovat s tímto nástrojem k užitku konečného uživatele, konečného beneficienta. Takže ještě jednou děkuji za pozvání a mm, mohu říct, že skutečně s většinou těchto výsledků této studie souhlasíme. A nyní k finančním nástrojům a jak si vedou v rámci kohezní politiky. Rád bych vám připomněl, že se nacházíme v kontextu sdíleného řízení. Co to znamená? Komise připraví určité mm, hlavní směry, rámec a poté jsou to právě členské státy, které implementují projekty a programy. A finanční nástroje nejsou cílem mm, který by byl cílem sám o sobě. Je to v podstatě určitý nástroj mm, plnění těch cílů, který podle našeho názoru, pokud je užíván řádným způsobem, tak by mohl mít ten nejtíženější dopad v rámci všech prostředků, které umožňují investice, protože umožňuje jednak pákový efekt a jednak revolving jednotlivých fondů, to znamená v podstatě další otočení těchto fondů, které a jejich využití v dalším období. Ovšem nesmíme zapomínat na to, když hovoříme o finančních nástrojích, že zde nejde o nějaké perfektně sladěné zájmy nebo sladěné nástroje, protože na jedné straně zde máme veřejné orgány, které by měly implementovat jednotlivé politiky a my musíme samozřejmě tyto nástroje předložit bankám, které samozřejmě mají soukromé eh, subjekty pod sebou a v minulosti často jsme neměli dostatek poznatků o potřebách jednotlivých stran, zúčastněných stran, což hm, vyústilo občas takovému kritickému napětí. Takže od roku 2007 až do roku 2013 jsme tam měli nařízení a my jsme se v tomto období, které pokrývalo toto období, a my jsme se snažili aktivně podporovat využívání finančních nástrojů. Skutečně došlo k nárůstu počtu, rozsahu těchto nástrojů. Ovšem, jak jsme zjistili, v průběhu toho posledního období regulační rámec nebyl dostačující, nedostačoval, neodpovídal těm základním konceptům finančních nástrojů, požadavků pro monitoring, sledování, požadavků pro řízení a kontrolu. Asi nám položíte otázku, proč jsme teda pokračovali v tom období na této cestě finančních nástrojů, když vlastně došlo, když tam mm, byla zredukovaná ta sada jednotlivých pravidel v rámci nařízení. Já si to dobře pamatuju. Právě v tom období, kdy jsme rozhodovali o tomto programovacím období 2007-2013, viděli jsme tam takový jasný trend volání po regulaci některých eh, zásadních komplikovaných záležitostí na různých úrovních EU, protože převládal pocit, že národní pravidla budou aplikována v případě, že nejsou k dispozici konkrétní evropská pravidla. A to bylo takové základní neporozumění, nepochopení, což ehm, jsme zjistili až po přijetí tohoto nařízení. Některým členským státům se vedlo docela dobře, ovšem jiné naopak nebyly schopny aplikovat tyto nástroje ehm, na základě využití národních pravidel. Čili co jsme museli udělat? Museli jsme nějakým způsobem zakročit, nějakým způsobem uh, Hm, provést nápravu po té, co tato pravidla již byla k dispozici a to tím, že jsme několikrát měnili eh, toto nařízení podle potřeby a zároveň, že jsme přišli s určitými hlavními směry, jež umožnila zprůhlednit některé problémy nebo některé oblasti, kde jsme neměli explicitní pravidla k dispozici. Jeden faktor zde právě v tomto období 2007-2013 rovněž zasáhl do této hry a znamenalo to zkomplikování celé situace. A to byla právě finanční krize, která nás zasáhla. Hodně celého toho hodnotícího období, celého období, když jsme se snažili pochopit eh, tržní potřeby, se staly v podstatě velice rychle zastaralé, což znamenalo další dodatečnou komplikaci celého tohoto cvičení hodnocení jsme museli různým způsobem přizpůsobovat poté, protože tam došlo právě eh, k mm, část těch alokací těch finančních nástrojů jsme již nemohli mm, vlastně hodnotit kvalitním způsobem, protože to bylo založeno na optimistickém výhledu a ne na tom scénáři krize, která zasáhla většinu našich států. Čili toto je taková takové ponaučení, které se snažíme aktivně udržet do budoucna. Nemůžeme mít pravidla, která víceméně představují nějaká rigidní pravidla, rigidní hlavní směry, aniž by tam byla zakotvena možnost eh, přizpůsobení se aktuálním podmínkám na trhu. Čili k čemu došlo, k jaké změně v tom dalším programovacím období 2014-2020. Máme zde mnoho zkušeností z minulého období, které jsme zahrnuli do nových nařízení. Máme jasný a skutečně komplexní soubor pravidel, která řídí implementaci finančních nástrojů v tomto novém období. Pokrývají všechny strukturální fondy a zároveň veškeré tematické cíle. A takové ty hlavní směry, které jsme připravili, jakožto druhý krok směrem k naplnění období až do roku 2013, znamenalo i zlepšení právních ustanovení, která nyní využíváme v tom dalším programovacím období od roku 2014 až 2020. Dále no, zde byly určité novinky, zásadní novinky, které jsme využili jako základ tohoto nařízení představovaly takovou základnu, jádro všech těch našich zkušeností z posledního období. Jednak eh, to je potřeba hloubkového hodnocení ex ante, které se stalo povinným. A mohu vám říci, že když jsme měli možnost konzultovat na radě situaci v jednotlivých členských zemích, tak najednou jsme zjistili, že to eh, členské země považují za osvědčenou, dobrou praxi, dobrý postup a my se snažíme to dále rozvíjet. Dále to bylo určité fázování pladeb. V minulosti jsme měli určité problémy, přílišné alokace, nadměrná alokace finančních prostředků, které se nedostaly k konečnému příjemci tak rychle, jak jsme předpokládali. Nyní máme pravidla, která umožňují opětovné využití fondů, jakmile jsme dosáhli implementace, které jsme chtěli, nebo stupně, které jsme chtěli dosáhnout. A nyní, pokud jde o plat, o řízení různých poplatků a nákladů, tak ty jsou založeny čistě na výkonnosti a výsledcích a otázka vykazování, to je něco, co jsme rovněž objasnili, již tam nemáme ty nedostatky, které jsme v oblasti reportování měli. Občas to vše záleželo pouze na dobré vůli členských států, aby nám poskytli veškerá data potřebná pro období 2007 až 2013. Ovšem, snažili jsme se nějakým způsobem zužitkovat eh, zkušenosti i z jiných oblastí, například pru, spružnit eh, celý proces, různé implementační možnosti, režimy, dále lépe se přizpůsobit eh, tržní praxi. A rozhodli jsme se masivně investovat i do budování kapacit. To je něco, co zpráva zúrazňuje velice jasně. A začali jsme vyvíjet různé šablony takových přepravených, hotových nástrojů, šitých na míru, které se mohou okamžitě využít tak, aby řídící orgány, které nemají žádné konkrétní zkušenosti v této oblasti, mohly okamžitě používat tyto nástroje. A dále jsme to ještě rozvinuli i pro iniciativu malých a středně velkých podniků. To je docela složitý nástroj Ovšem právě díky těmto šablonám, které jsme připravili, jsme to relativně zjednodušili pro členské státy samotnou implementaci. Dále jsme posílili naše propojení se skupinou Evropské investiční banky, což znamená například i iniciativu Kompas, kde jsme řídící orgány a ostatní partnery doprovázeli při přípravě těchto finančních nástrojů a hodnocení nákladu. A samozřejmě, že jsme v tomto období připraveni poskytnout v tomto úvodním období i poradenství členským státům, které si přejí takové poradenství. A doufám, že v tomto novém období které nás čeká, jsme již zkušenější, došlo k obrovskému rozvoji i na straně členských států a my jsme aktivně k dispozici členským státům pomáhat jim, budou-li potřebovat pomoc při budování kapacit v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Budeme hned pokračovat s dalším řečníkem z Evropského účetního dvora, panem Tangim který je eh, eh, vedoucím zvláštního týmu pro eh, finanční instrumenty v rozvoji venkova. Pane Tagi, máte slovo. Thank you. Děkuji. Thank you. Děkuji. Naše nedávná zvláštní zpráva číslo 5 z roku 2015 má název finanč, jestli jsou finanční nástroje úspěšným a mm, slibným nástrojem v oblasti rozvoje venkova. Zaměřili jsme se tam na to, zda tyto finanční nástroje, tedy úvěry a e, záruky v tomto případě, si vedou dobře. Ta zpráva se týká tady oblasti rozvoje venkova. Je pravda, že je zde eh, jasný rozdíl v tady rozsahu používání eh, těchto nástrojů, protože eh, využití finančních nástrojů v oblasti rozvoje venkova je omezené. Máme 14 těchto nástrojů v sedmi členských státech, kdežto máme více než 900 finančních nástrojů v oblasti politiky soudržnosti. Ty částky, které jsou vynaložené ve prostřednictvím finančních nástrojů v oblasti rozvoje venkova, jsou mnohem nižší než v oblasti soudržní, soudržnosti. Je to méně než 700 milionů eur na konci roku 2013, kdežto eh, pokud jde o soudržnost, tam je to 14 miliard. Nicméně z to, z čeho jsme se jich poučili v této oblasti, budou do, bude do budoucna velice užitečné, protože v, roce 20, v letech 2007 až 2013 byla pravidla pro ty oblasti v podstatě stejná a v, roce, v letech 2014 až 2020 bude tady Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova součástí fondu ESI. Ta zpráva, která byla publikovaná eh, za léta 2012 až 2015 o mikrofinancování eh, došla k podobným eh, závěrům jako ta studie z oblasti rozvoje venkova. Jaká byly cíle této zprávy? Bylo to poskytnout otázky na tři hlavní, tedy odpovědi pardon, na tři hlavní otázky. Za prvé, byly finanční nástroje dostatečně zřízené a kapitalizované v období 2007 až 2013, dále zda si v tomto období vedly dobře. A třetí otázka, zda tedy finanční rámec 2014 až 2020 poskytuje nezbytná zlepšení. To je tady základní struktura mé prezentace. Pokud jde o první otázku ohledně zřízení a kapitalizace těchto finančních nástrojů, první hlavní sdělení bylo takové, že programovací rámec nebyl dostatečně připravený. A to proto, že právní rámec pro finanční nástroje nebyl konkrétně nastaven pro oblast rozvoje venkova a také proto, že formální vyhodnocení nedostatků nebylo k dispozici pro žádný z členských států, které jsme auditovali a řídící orgány, které byly zodpovědné za zřízení finančních nástrojů, měly problémy správně zhodnotit potřeby a vůbec poptávku po finančních nástrojích v oblasti zemědělské. Ta situace by se měla zlepšit v období 2014 až 2020, protože stávající legislativa vyžaduje takovéto vyhodnocení, vyhodnocení nedostatků, což v tom předchozím období tak nebylo. Průzkum v členských státech potvrdil, že vlastně v oblasti rozvoje venkova nebyla ani poptávka po finančních nástrojích. Přibližně 1,5 z relevantních částech v rámci ERDF pouze byla vyplacena v rámci finančních nástrojů, všechno ostatní bylo vyplaceno prostřednictvím grantů. A to, k tomu došlo i přesto, že ta eh, pravidla pro vynakládání prostředků jsou poměrně výhodná pro členské státy. Proč jsou výhodná? Protože celá částka odhadnutá může být vyplacena předem do fondu, ale také proto, že eh, příspěvky do finančních nástrojů jsou považovány za vzniklé náklady, to znamená, jakmile finance eh, vstoupí do fondu ještě předtím, než dojdou ke konečným příjemcům. A také pravidla umožňují eh, všechny eh, tyto eh, záruky také, jak už vydané, tak uvolněné, považovat za vzniklé náklady. Máme tady ta slavná pravidla N plus 2 nebo N plus 3 v Řecku, v Bulharsku a na Sicílii byla tato pravidla, nebo toto riziko tedy nejvyšší. Tyto problémy vedly k tomu, že finanční nástroje byly podstatně, v podstatě překapitalizované. Jedná se tady o záruční fondy. 421 milionů eur bylo vyplaceno do jakoužto kapitál záručních fondů do konce roku 2013. A podle našich odhadů všechny záruky již vydané, přibližně 250 milionů eur mohly být poskytnuty nebo pokryty maximální částkou 50 milionů eur. To znamená, že podle našich odhadů došlo k obrovské překapitalizaci záručních fondů minimálně ve výši 370 milionů eur. To znamená, v jinými slovy, tato částka byla zmrazená, aniž by mohla nějak přispět k provádění evropských politik. Druhá otázka se týkala výsledku výkonnosti finančních nástrojů. Takže dovolte, abych vám řekl, jakým způsobem se zatím vedly tyto finanční nástroje, pokud jde o revolving a pákový efekt. Stá se vedou lépe než ty tradiční grantové režimy. Finanční nástroje by měly poskytovat potenciální výhody právě prostřednictvím revolvingového efektu a pákového efektu. Revolvingový efekt se týká toho, že ty fondy mají znovu využít tu, ty původně přidělené finanční částky, které eh, na kterých byly založené a dále tedy mají stimulovat dosažení politických cílů tím, že přitáhnou další soukromý či veřejný kapitál. To je tedy ten pákový efekt. 700 milionů euro bylo investováno do finančních nástrojů v oblasti rozvoje venkova a ke konci roku 2013 pouze 45 této částky bylo zaručeno či tedy vyplaceno konečným příjemcům, jak tedy fondů úvěrových, tak záručních. A v důsledku toho, pokud jde o záruční fondy, ten revolvingový efekt zatím je nedostatečný, je to 0,53. A ten cílový maximální multiplikační násobící koeficient byl mezi dvěma a 12,5. A pokud jde o ty úvěrové fondy eh, je to podobně nízké to číslo, bylo to 0,75 eh, ke konci roku 2013. Členské státy také toho příliš neudělali pro dosažení pákového efektu. Eh, Řecko a Itálie byly jediné členské fondy, fond, státy, pardon, kde tady byly specificky navržené fondy tak, aby dosáhly pákového efektu. Proto tedy náš závěr je takový, že finanční nástroje nefungovaly tak, jak jsme očekávali a v důsledku toho tady neposkytly plné potenciální výhody, eh, pokud jde o využití revolvingového a pákového efektu. To je částečně, částečně tomu bylo i proto, že došlo k spoždění v implementaci částečně proto, že tady nebyly zřízeny v nejvhodnějším okamžiku. Potenciál záručního fondu má jít daleko nad rámec eh, toho kapitálu, který je v dispozici právě díky tomu multiplikačnímu efektu. Nicméně ten revolvingový efekt a multiplikační koeficient dosažený skutečně ve členských státech byl nedostatečný. Právní rámec dříve neobsahoval nezbytná ustanovení, eh, která by skutečně Eh, zaručila tyto eh, výhody a v důsledku toho ani komise, ani členské státy nezavedly nezbytné monitorovací systémy, které by poskytly skutečně spolehlivá data, eh, která by hodnotila, zda dosahují tyto nástroje svých cílů. Finanční nástroje byly zřízené proto, aby veřejné peníze, tedy úvěry a záruky, pomohly vynakládání veřejných peněz. Neměla to být pouhá alternativa grantů, ale všechny finanční nástroje implementované v navštívených členských fondech, eh, členských státech pardon, v, let, v letech 2007 až 2013 eh, tady eh, ukázaly, že tomu tak není. 2014 až 2020 nový rámec. A možné zlepšení. Zjištění z našich auditů se týkají provádění eh, v období 2007 až 2013. Nicméně jsme analyzovali i to, zda se těmto problémům může předejít v následujícím rámci, tedy 2008 eh, až 14 až 20, pardon. A ukázalo se, že existují určitá zlepšení. Například povinné eh, posouzení ex ante pro všechny nástroje, dále postupné platby, které jsou propojené se skutečnou výkonností fondů a dále více pozornosti a podpory ze strany komise. Nedávná iniciativa komise pro intenzivnější využívání těchto finančních nástrojů je skutečně vítanou pomocí. Nicméně, eh, podle zprávy Evropského účetního dvora jsou tady dále určité překážky, například riziko překapitalizování, ačkoliv je tady teď eh, omezené do jisté míry tím eh, postupným zaváděním plateb. Ta zpráva poskytuje určitá čísla, a dále tady eh, podmínky pro eh, výsledky, revolvingový a pákový efekt, nejsou zatím pořád ještě náležitým způsobem zohledněny. Jsou to klíčové tady výkonnostní eh, ukazatele pro tyto nástroje a bylo by tedy dobré, jak se skutečně propojit s těmito efekty i podmínky pro platby. Možná ne zítra, ale v budoucnu. Celkově eh, soudní, účetní dvůr, dvůr došel k závěru, že zatím tyto finanční nástroje nebyly úspěšné a v období 2014 až 2020 je to slibnější, nicméně eh, bude to velikou výzvou, abychom dosáhli těch eh, žádoucích změn. Jaké jsou naše doporučení pro členské státy a komisy? Členským státům by měly být poskytnuty větší pobídky pro to, aby tady zakládali finanční eh, nástroje v oblasti rozvoje venkova a stimulovali poptávku od zemědělců nebo jiných žadatelů, například tím, že eh, určitý podíl eh, toho rozpočtu těch finančních prostředků, které jsou k dispozici, bude vyčleněn právě finanční nástroje. Další, dále by se měla zlepšit, by měly zlepšit podmínky pro následující období pokud jde o revolvingový efekt a pákový efekt. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you for your presentation. Děkuji mnohokrát za tu prezentaci. Paní předsedkyně bohužel na chvíli musela odejít, takže já ji zastoupím v této době, kdy nebude moci tady s námi být. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek a myslím si, že další na řadě máme zástupci Evropsk- od zástupců Evropského účetního dvora, Aha, kolegové už mi říkají, že pan Tanky už tady promluvil. Můžeme se tady pustit do otázek a odpovědí. První otázka je od pana Techovského. Děkuji, pane předsedající, za, za udělení slova. Já si myslím, že finanční nástroje obecně, tak jak jsou, eh, tak jak jsou byly stvořeny do kohezní politiky, jednoznačně patří a jsou skvělým doplňkem právě grantů oproti jiným způsobům financování, mají své eh, poměrně velikánské výhody. Jde především například o větší kvalitu projektů, které jsou financované, dále je to zajištění jejich přidané hodnoty i životnosti, a to díky cirkulárnímu recyklujícímu charakteru těchto finančních nástrojů. To, co bych na těch projektech zlepšil a to, co bych vlastně na nástrojích obecně zlepšil, je informovanost o jejich eh, možnosti využívání. Nechci říct v nových členských státech, protože já už se nepovažuji jako zástupce České republiky jako nový členský stát, ale obecně v České republice třeba tato informovanost byla eh, byla velice malá. To byl i ten důvod, proč řada, řada eh, oblastí v České republice se do tohoto nástroje vůbec nepřihlásila, protože o něm nevěděli a nevěděli, že můžou tento nástroj využít. V České republice se také velmi často setkávám s reakcemi, že regiony a lokální podnikatele ne, netuší, jak efektivně o nástroje zažádat a odrazuje je složitá administrativa, takže to doufám, že se po, v, tomto, v tomto období výrazně změní. Rozhodně také souhlasím s doporučením výboru regionu, který navrhuje e, vytvoření platformy pro spolupráci mezi zástupcemi komise EIB, regionu a biznisu. Je totiž důležité adresovat opravdu, e, adresovat e, tyto nástroje do skutečné potřeby regionu na základě individuálních žádostí, aby jsme se vyhnuli utrácení peněz nekonkrétním způsobem. A dále bych také zdůraznil, že je potřeba zajistit určitý balans mezi financováním z veřejných zdrojů a privátním financováním tak, aby se nenarušily struktury trhu. V ideálním případě by měly finanční nástroje přilákat privátní financování projektů a projekty by se měly stát takto udržitelné. To je vlastně můj nejdůležitější postřeh. Uh, uh, Děkuji. Teď bychom možná měli dát uh, slovo panu Perinskému zpravodaji. Děkuji. Já bych navázal eh, na eh, dvě eh, vystoupení, která byla opravdu velmi dobře vysvětlující. A vrátím se ještě k těm úvodním otázkám, které jsem se snažil sformulovat před prezentacemi. Tak za prvé, jaká je situace dva roky po začátku stávajícího programového období, která se, pokud jde o uzavírání dohod o financování mezi řídícími orgány a, zprávce finančních instrumentů, máme nějaké údaje o skutečné implementaci těchto finančních instrumentů? A potom otázka na pana Tangyho z účetního dvora Existují nějaké zkušenosti s eh, auditem Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v případě, že fungují jako manažeři holdingových fondů? Paní předsedkyně, máme tady určité eh, obavy ohledně eh, rozdílnosti mezi údaji eh, ze členských států a údaji v dokumentech komise, které se týkaly situace s finančními instrumenty. Tohle myslím závěr, ke kterému došli autoři zprávy. A otázkou je, jestli tedy jste si všimli toho rozdílu a do jaké míry jej řešíte. A potom jsem se chtěl vrátit k původnímu zjištění, o kterém eh, hovořil pan Nisler. Jedná se eh, o potřebu mezi, eh, tedy vyvážení mezi veřejnými cíly a tržními kritérii. Je tady jednoznačná výzva to, abychom nalezli tu správnou rovnováhu. A nejsem si jistý, a jestli budování administrativních kapacit a poskytování informací a vedení tedy e, opravdu pomáhá k nastolení té správné rovnováhy, protože to je opravdu velká výzva jak pro členské státy, tak e, pro komisi, tak mohl by nám k tomu pan Nýsler říct, prosím, něco víc? Dobrá, tak možná, že nejdříve vyslechneme otázky a potom necháme řečníky odpovědět. Takže teď chtěl ještě vystoupit pan Efrič. Děkuji. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl a, a, výklad o finančních a, instrumentech v zemědělství a chtěl jsem se zeptat na následující. Vy jste hovořili o 421 1 mm, milionu eur na léta 2007 až 13 a jenom 15 milion se používal, zbytek se zamrazil. Můžete mi vysvětlit podrobněji, jestli se to mm, vůbec neinvestovalo v žádném mm, podobě, o čem přesně hovoříme? Protože eh, v té době eh, mm, byl eh, ještě větší nedostatek financí než teď. Takže bych rád toto pochopil. A potom ten revolving 0,53 oproti dvěma až 12,5. To se mi zdá obrovský rozdíl takže bych rád pochopil, eh, jak se tohle mohlo stát. Potom mm, myslím, že jste eh, říkali, eh, že tam byl nedostatečný monitoring, tahle část problému a to zlepšení by mělo, měla vyvolat větší pozornost komise. Ale je tady pořád riziko nedostatečné kapitalizace. Vy jste tady hovořili něco o zavážejících zavádění plateb, ale já mám ten takový pocit, že jsou tady takové vágní sliby eh, zlepšování efektivity, ale eh, je to tak trošku eh, vaření z vody a já bych tak trochu chtěl nějaké větší Nějaké, nějaká podstatnější fakta. Jste si jistější, že se tohle uh, zlepší? Prosím, jak byste mě ujistili? Já bych byl moc rád, aby se použili uh, efektivněji, kdyby, když už se tedy mají uh, vůbec používat. Děkuji. Paní eh, Gresle také měla otázku, ale znovu musela opustit místnost eh, kvůli nějakému telefonátu, takže teď eh, možná požádáme kolegy z účetního dvora a, a že aby zareagovali na ty tři otázky, které padly od poslanců. Tak pan Nisler. Děkuji. Já režim zareaguji k otázce po datech protože myslím, že to mělo několik otázek společného. My eh, tady máme eh, tu nejnovější eh, zprávu o implementaci a to odráží situaci k 31. prosince 2014. A tohle jsou údaje ze členských států. A jak asi víte, ta povinnost podávat eh, eh, zprávy na této úrovni byla eh, zavedena nařízením. Nedostáváme údaje o všech aspektech implementace, takže tady před sebou máme něco, co je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a máme tam tedy přeskoumaná data a myslíme si, no věříme, že by to mělo být spolehlivým portrétem situace v té době. Pan Pirinsky eh, říkal, že eh, je tady pořád eh, řada nedoplatků nebo nedodělaných efektivních plateb konečným příjemcům v současné době je to 61% eh, v oblasti malých a středních podniků, 33% u městských oblastí a 30% u eh, efektivního využívání energií, nebo 37, pardon. Nicméně, když to eh, srovnáte s předchozí zprávou, tak je tady určitý trend, který není lineární, ale exponenciální. Což znamená, že můžeme očekávat, že v závěrečné fázi implementace dojde k navýšení a budeme moci eh, absorbovat většinu těch prostředků. A do eh, určité míry eh, to souvisí s obnovou po krizi. To souvisí s kroky v oblasti malých a středních podniků, ani ne tak té městské oblasti. A potom pokud jde o to, co tady máme před sebou, měli byste vědět, že eh, řada eh, prostředků nebo řada fondů eh, platila poměrně rychle a dokonce se prováděly dodatečné platby během roku 2013 a 2014. Takže jde o to, čím to poměříme. Pokud bychom to poměřili tím, co jsme se stanovili jako cíl na začátku, tak už bychom byli výš. Měli byste vědět, že členské státy eh, dodaly další objemy do několika těchto instrumentů. A teď ta nejslabší část, což je eh, městský rozvoj. Tam jsme měli poměrně eh, pomalý start a tam dopad krize tam byl značný. Podle informací, eh, kterých, které máme k dispozici, kolegové z EIB, kteří tady jsou eh, přítomní, by k tomu možná mohli říct víc. I tam si myslíme, že největší podíl těchto prostředků, eh, které byly tedy převedeny do holdingových fondů a které do značné míry také spravuje EIB, bude nakonec eh, užitá k efektivní implementaci. Takže si myslím, že celkový ten obraz není tak ponulý, jak eh, by vyplývalo z některých číslech, eh, čísel své zprávy. Ale jak už jsem říkal, když se vás to zajímá, tak vám možná kolegou, kolegové moji mohou k tomu říct větší podrobnosti. A potom je tady další věc, která souvisí, která jde tedy tímto směrem. Pokud si srovnáte eh, eh, ta data ke konci roku 2014 eh, s datem způsobilosti, které bude tedy k momentu uzavření, tak pořád je tady určitý časový prostor k tomu, aby tohle proběhlo. Také hovoříte o otázce jak jsme daleko s novým obdobím. Jak víte, eh, to nové programové období jde po krocích. Dohodnete se na operačních programech a zabýváte se možnostmi eh, zajistit určité kroky prostřednictvím finančních instrumentů. Máme eh, značný Hm, klademe začít důraz na to, aby členské státy o tom věděly. A první přehled o celkové situaci eh, předložíme v nadcházející zprávě podle článku 16, což je povinnost komise vlastně spojit všechna ta data z programového procesu. To bude takový první přehled té situace, kde jsme. Jak víte, eh, jakmile se udělá eh, posouzení ex ante, tak to by vám mělo udat ten základní směr pro následující kroky. ukázat na potřeby, kde bude třeba tedy financovat. A v jakém časovém rámci by se to stalo. Potom jste eh, hovořili o kompromisu mezi eh, potřebami eh, různých partnerů v procesu. Jsem rád, že jste na to poukázali, protože tady je opravdu třeba zapojit se do eh, učebního procesu. Díky němuž všichni účastníci budou mít na očekávání. Pokud to sformulujete nějak excesivně, budete chtít příliš informací, tak se asi postaráte o to, že soukromí aktéři eh, odejdou a nebudeme mít úspěch v zajištění investic prostřednictvím tohoto nástroje. Takže tohle je jedna z věcí, eh, ke kterým musíme přistupovat velice pečlivě. A chceme se také angažovat v našich poradenských službách, které eh, zde předkládáme, eh, mm, poskytujeme skupině EIB. Musíme vysvětlovat ty potřeby, které my máme jako veřejný sektor a poslouchat eh, je, když vyjadřují se obavy. Pan Zdechovský hovořil o informovanosti. A my jsme se opravdu pokusili eh, od eh, samého začátku poskytovat určité pokyny a doporučení a máme k dispozici ten eh, kompas, který je k dispozici všem ženským zemím A také jsme eh, řekli, že eh, je třeba ho eh, upravit podle potřeb, které jsme zmonitorovali v jednotlivých zemích. Udělali jsme semináře ve všech zemích. Můžete samozřejmě samozřejmě můžeme ukázat webové stránky, kde je napsáno, jak jsme daleko se všemi těmito informačními aktivitami v jednotlivých zemích. Dnes jsme v Praze. Tak to je taková hm, šťastná náhoda. Pan Eterič, vaše otázka se týkala dat. Já doufám, že se mi podařilo už vysvětlit eh, tady celkou otázku, eh, toho, kam jsme se dostali z daty. A pokud je o ten poměr cizích a vlastních zdrojů, tak eh, to je debata, kterou vedeme s účetním dvorem už další dobu. Neexistuje žádný ideální minimální poměr nebo eh, požadavky, které bychom mohli stanovit do eh, směrnice. Protože podmínky mezi jednotlivými zeměmi se eh, velice liší, a dokonce i uvnitř jednotlivých zemí. Čili i tady musíme postupovat dostatečným ohledem na místní okolnosti a na investiční strategie. Někde můžete mít strategii, která bude eh, dávat větší prostor většímu riziku a jinde eh, půjde spíše o eh, získání peněz, aby byly k dispozici pro zpětné získání peněz, aby byly k dispozici pro další investice. Pokud díváme se na ta data, jež máme, členské státy bohužel nejsou povinny podávat údaje o e, poměru cizích a vlastních zdrojů e, v tom stávajícím období, takže o tom máme omezené informace. Tak e, v zásadě už uvidíte, jaké máme k dispozici informace. Děkuji vám, pane Nislere, za tyto komplexní odpovědi. Nevím, jestli už jediný by k tomu něco dodal. Takže jestli dovolíte, já budu odpovídat postupně na jednotlivé dotazy. Jak to vypadá po programovacím období 2014-2020, mám zde určité údaje, které poukazují na to, že bohužel tyto nástroje se zatím ještě nevyužívají dostatečně u venkovského rozvoje. Máme tam pouze sedm programů, které integrují tyto finanční nástroje v pěti členských státech. Je to asi 429 milionů eur, tato hodnota. To znamená, že vlastně se to blíží číslu v tom předchozím období 2007-2013. To znamená, že vlastně nedošlo k nějakému velkému nárůstu, pokud jde o toto nové období a využívání, rozsáhlejší využívání těchto finančních instrumentů, bohužel v tomto novém období. A potom teda ten audit Evropské investiční banky. Ne v rámci tohoto auditu jsme neměli možnost našeho auditu provést audit banky, protože tento audit se zaměřuje na období 2017-2013 a v rámci tohoto období jsme tam neměli takový ten jasný model k dispozici, čili ne skutečně odpovězí. milionů bylo dostačujících proto, aby se pokryly potřeby na konci roku 2013 když se, to znamená, eh, že jsme vzali v potaz i ten pákový efekt, tento dopad. Mm, to znamená, ano, bylo to tam skutečně v tom rozmezí 2 až 12 u těch finančních nástrojů, ale bohužel globálně to bylo někde na úrovni 0,53. To znamená méně než finance, které byly investovány. To znamená, méně těchto finančních prostředků bylo využito v rámci těchto finančních nástrojů, než těch, které byly investovány. To jsem chtěl pouze objasnit. A proč? Proč? No, protože vlastně ten kapitál, investovaný kapitál byl podhodnocen zásadním způsobem na počátku protože například při rozvoji venkova ten dopad nebo ty studie dopadu, předběžné studie eh, trhu, žádostí předběžných podstatě chyběly na straně členských států a proto tyto řídící orgány neměly skutečnou představu o potřebách, pokud jde o finanční instrumenty pro využití v rámci rozvoje venkova. To znamená určité podcenění tohoto kapitálu a to samozřejmě poté znamenalo, že tyto nástroje vlastně nehrály tu roli, kterou jsme očekávali, to znamená tu roli toho multiplikačního efektu, toho pákového efektu, to jsem chtěl pouze k vaší otázce a potom to fázování těch pladeb. V naší zprávě se hovoří, že mm, to neznamená, že by to nějak vyřešilo problém eh, té nadkapitalizace, přehnané kapitalizace, ale že by to mělo nějakým způsobem limitovat, či nějakým způsobem vlastně pomoci omezit to na 25% tu první tranši Eh, kapitálu a že by to mělo poté nějak omezit i dopad právě takové nadměrné kapitalizace. Ne, nějak ne, ne, celý problém to neřeší, protože víme, že například Bulharsko, Itálie v oblasti Půlie a Sicílie kdy jsme tam aplikovali těch 25%, to znamená na ten kapitál, investovaný kapitál, tak ještě pořád bohužel v těchto třech oblastech jsme viděli nadměrnou kapitalizaci, sice menšího rozsahu, ale bohužel přece jenom to tam existovalo. To je jenom pouze jako jeden příklad, který jsem chtěl uvést. Yeah, okay. Can I thank... Dobře, děkujeme, říká pan předseda, děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili samozřejmě za dotazy, děkujeme za prezentaci, děkujeme našim hostům a tím jsme ukončili první část našeho slyšení. Dostáváme se do druhé části našeho slyšení a ta, takový atraktivní název, to znamená od hodnocení nedostatku povinnému, hodnocení ex ante, zajištění zdravého finančního řízení. A první příspěvek přichází z Evropské investiční banky. Máme zde pana Lee a paní López. Nevím, kdo začne, možná paní López. Dobře, děkuji. Ano, děkuji. Dneska odpoledne bychom se chtěli podívat na naše zkušenosti v EIB, pokud jde o ex ante hodnocení. Takže my jsme se snažili samozřejmě podporovat řídící orgány, mm, přesně tak, jak to bylo stanoveno již v předchozím provenovacím období a my jsme provedli asi 80 hodnocení Jessica v 23 evropských zemích a regionech. Tyto studie Jessica byly zaplaceny Evropskou komisí a revize byla provedena DG Regio a zároveň naší bankou. Tyto Hodnotící studie se zaměřily na identifikování nedostatků v této oblasti, pokud jde o využívání finančních nástrojů v oblasti podpory městského rozvoje snažili jsme se podívat na regulační rámec, pokud jde o implementaci finančních nástrojů a zároveň na relevantní národní a regionální rámc, politické rámce. Tyto studie byly takovými studiemi proveditelnosti, podívali jsme se na nároky, poptávku, nabídku, pokud jde o efektivnost, městský rozvoj v této oblasti a zároveň projekty, které by generovaly výnosy, které by byly životaschopné na základě eh, našich pravidel v rámci EIB. Připravili jsme identifikační strategii, identifikovali cílové sektory, zároveň různé typy finančních produktů, které by mohly reagovat na tyto identifikované trhy a zároveň finanční nedostatky. Tyto tento typ studií byl založen na dobrovolném základě. V tom předchozím programovacím období ovšem řídící orgány provedly předběžné hodnocení a využívali zkušenosti, kterých jsme dosáhli v rámci těchto studií. Ex ante hodnocení pro finanční nástroje, to je vlastně nový požadavek nového programovacího období tyto orgány musí provádět toto hodnocení před alokováním zdrojů v rámci finančních nástrojů. Článek 37.2 společné, společných ustanovení představuje základní indikátory toho, jak by ex ante hodnocení mělo vypadat, co by mělo pokrývat, toto zde neexistovalo v předchozím programovacím období a tyto orgány, řídící orgány to ocenili. Máme zde tři hlavní cíle tohoto ex ante hodnocení. Zhodnotit odůvodnění těchto finančních e, nástrojů proti, finanční, proti nedostatkům na trhu, tak, aby jsme se snažili, aby tyto nástroje skutečně byly příspěvkem k dosažení operačních programů a cílů fondu ESIV a zároveň zamezit určitému překrývání, nekonzistencím různých nástrojů na různých úrovních. A třetím cílem je identifikovat velikost a povahu nedostatků, tržních nedostatků a snažit se lépe nakalibrovat tyto nástroje a finanční produkty, které jsou k dispozici. Zároveň je zde určité hodnocení trhu, které kvantifikuje financování na straně mm, požadavku, mm, nároku a zároveň navrhuje adekvátní investiční strategii, identifikuje možné další finanční zdroje, které by mohly finanční nástroje získat a zároveň se snaží kvantifikovat i přidanou hodnotu. Takže navíc k těmto analýzám ex ante se zabývalo i zkušenostmi, které jsme získali v předchozím období a které by se mohlo aplikovat na relevantní oblasti, snaha zamezit chybám z minulosti a zároveň využívat osvědčenou praxi. Čili samozřejmě programovací monitorovací výbor se tím zabývá, analyzuje to, závěry musí být zveřejněny do třech měsíců po finalizaci takového ex ante hodnocení. EIB má zkušenosti v této oblasti, pokud je o implementaci finančních nástrojů. Máme mnoho požadavků, abychom podpořili v této oblasti veřejné orgány, subjekty v celém tomto procesu ex ante hodnocení požadavky na straně místních, regionálních i národních orgánů, které se k nám dostaly nejenom eh, z 28 EU, ale i z kandidátských zemí, které by se chtěly nějak sladit s našimi pravidly a legislativou EU v této oblasti. Je to součást našich bilaterálních kontraktů mezi řídícími orgány a EIB na druhé straně. Čili pokud je o nějaké zkušenosti z našeho hlediska, e, na základě naší zkušenosti EIB. V tom programovacím období v předchozím se finanční nástroje zaměřily především na energetickou efektivitu a rozvoj měst v rámci Jessica a Jeremy programu. V rámci stávajícího programovacího období jsme rozšířili tento rozsah finanční nástroje mohou pokrývat všech 11 tematických sílů a zároveň jsme viděli obrovský zájem v oblasti zemědělství a výzkumu a inovací a vývoje. Samozřejmě, že očekáváme relevantní zaangažovanost ze strany jednotlivých subjektů, nejenom ze strany veřejných orgánů, ale i promotérů ze soukromé sféry. Zároveň potřebujeme realistický časový harmonogram. Pan Nýsler se o tom již zmínil. Důležitost ex ante hodnocení je zásadní jakožto základního bloku pro podporu investičních strategií a business plánu. Čili tyto orgány řídící musí poté se snažit alokovat potřebné zdroje, potřebný čas, který je nezbytný pro hodnocení ex ante. Očekávání samozřejmě rovněž musí být nějakým způsobem řízena, protože různé orgány v tomto ohledu by mohly přispět nebo přispívat do stejného finančního nástroje a to se musí vzít v potaz a potřebujeme i určitou vyváženou rovnováhu mezi přínosy a náklady, protože ex ante hodnocení nepředstaví veškeré odpovědi předem, ale určité zásadní odpovědi, na, mm, které nám odpoví ohledně otázky rozsahu eh, těchto investičních eh, finančních nástrojů. A samozřejmě musíme identifikovat, i různé problémy daných projektů a tak dále. Samozřejmě, že to není jednoduché identifikovat tato slabá místa již na prvopočátku, ovšem je to zásadní krok při rozhodování těchto nástrojů. A samozřejmě, že ohodnotí nějaký poptávku po těchto mm, projektech, které by měly generovat výnosy. A jaká je přidaná hodnota tohoto ex ante hodnocení podle našeho názoru? Myslíme si, že díky tomuto hodnocení řídící orgány získají dostatečné informace ohledně implementace, výhody implementace těchto finančních nástrojů, praktické zkušenosti a zároveň si uvědomit, co vše musí být k dispozici při přípravě takových nástrojů ještě předem a i zároveň potřebných opatření, která musí být implementována. Toto hodnocení zároveň pomáhá těmto orgánům provádět informovaná rozhodnutí, pokud jde o implementaci těchto nástrojů, tak aby ESIF nástroje, ESIF nástroj těchto zdrojů byly zaměřeny účinně a efektivně. Samozřejmě, že to poskytuje i určitý přehled těmto orgánům tom, jak vypadá trh, poskytují solidní základ pro vytváření investiční strategii s jasným cílem, jasný, jasnou strukturou. A pokud jde o ex ante tržní hodnocení, to je důležité pro využití finančních nástrojů, jakožto pákového efektu pro znásobení veřejných a soukromých zdrojů. Ex ante hodnocení poukazuje na to, že efektivní využití technické asistence je často zapotřebí pro zlepšení kvality eh, projektu, které využívají finanční nástroje. Důležité je, aby tyto orgány, řídící orgány převzaly odpovědnost, aby prováděli toto hodnocení ex ante, aby sladili operační projekty s, se strukturou řízení jednotlivých projektů. A ex ante hodnocení zároveň poskytuje i určitý auditní záznam o tom, proč určitá rozhodnutí, proč došlo k určitým rozhodnutím, pokud jde o využívání a implementaci finančních nástrojů. Děkuji. Děkujeme, paní Lotez tak pokud jsem to pochopil správně, tak za EIB e, máme tuto prezentaci za sebou, výborně z vaší strany, čili tím se můžeme dostat postupně k další prezentaci a to je efektivita, účinnost finančních nástrojů ve Velké Británii a to je tam Reed z e, Ministerstva pro komunity a místní samozprávy. Takže já jsem velice rád, že jsme se s vámi viděli již několikrát a víme, že samozřejmě máte mnoho zkušeností, pokud jde o osvědčenou praxi v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. tom období 2007 až 2013 byly v oblasti rozvoje venkova eh, finanční nástroje velice důležité ve Spojeném království. My máme zkušenosti celé řady eh, finančních zdrojů, jak v rámci Spojeného království, až tak, až tady po evropské zdroje. A ty naše zkušenosti umožnily tomu, že eh, příslušní eh, hráči znají dobře podmínky na místě. A myslím si, že klíčové informace z tohoto období bylo, byly takové, že je eh, potřeba se skutečně zajistit, aby se ty finance nerozředily v dalších stádiích, je potřeba skutečně rozumět potřebám na trhu, aby tady se dosáhlo příslušných cílů. Je potřeba také používat inovativní produkty, tak aby se přitáhly i investoři ze soukromého trhu. A je potřeba, aby všechny ty modely byly nezbytně flexibilní, aby mohly reagovat na příslušné okolnosti. Také je potřeba mít dobré manažery těchto fondů a úzce monitorovat tedy návratnost. Tyto naše zkušenosti jsme využili pro nastavení eh, fondů v rámci 2007 až 2013 a ty podílové fondy, holdingové fondy eh, nám umožnily eh, lépe strategicky zacílit náš přístup a také tam byl nezbytný rozsah pro to, abychom zajistili přispění v rámci Evropské investiční banky. A umožnilo nám to také absorbovat riziko a investovat do jinak rizikových portfolií, tak, že tady jsme se, eh, i pro malé a střední podniky tady byla možnost se začlenit. To znamená, že jsme eh, dluhy v rámci EIB používali i v rámci ERDF. To eh, hodnocení a posouzení ex ante nám umožnilo vlastně velice silně podpořit existenci takovýchto nástrojů, protože jsme stavili na stavajících zkušenostech a umožnilo nám to také vytvářet nové fondy rychleji a účinněji, nákladově efektivněji. Hodnocení, které jsme provedli, ukazují, že fondy Jeremy už tady skutečně jsou dobře zavedené a eh, je o nich, jsou o nich dobrá, je o nich dobrá invest, informovanost. Pardon. A otestovali jsme v rámci nich několik různých přístupů, které je možné dále eh, využít při vytváření dalších následnických fondů. A nejdůležitější je skutečně kvalitní eh, bytelná dozorová struktura, monitorovací eh, struktura v těchto fondech a také takové nastavení, které umožňuje skutečně eh, zohlednit veškeré nezbytné aktéry, kteří se chtějí zapojit. A je potřeba mít také dobrou strategii, tak aby bylo, aby bylo možné rozdělit třeba ty fondy do podfondů a správně hodnotit a řídit celkový fond a také jednotlivé klíčové investory. Máme tady tady jak zodpovědnost za dosažení cílů a také tady máme poradní radu, no, poradní sbor, který potom dále eh, zajišťuje informovanost mezi jednotlivými správními radami a investory. Máme tady také jednotlivé pokyny pro jednotlivé podfondy, kde je podrobná investiční strategie a eh, také pravidla, kterými se musí řídit jednotlivé podfondy. Byly také eh, jednotlivé samozřejmě smlouvy, bylo toto zakotveno v jednotlivých dohodách a e, na každý rok je třeba vypracovat podnikatelské plány a také nepřímý dozor v rámci RDF. Je možné také postihovat neplnění jednotlivých pravidel v rámci ERDF. V tomto programovacím období Eh, určité události, vnější události změnily celý ten fun- kontext fungování těchto fondů. Finanční krize a hospodářská recese měly dopad na eh, finance, protože evropské banky a soukromí investoři byli daleko opatrnější. A také poptávka po financích eh, ze strany firm se spíše zaměřila na přežití než na růst. Pokud jde o Jeremy, fondy Jeremy, tak se ukázalo, že tam máme dostatečnou flexibilitu a také zkušenosti, abychom na to zareagovali. A ta struktura nám umožnila skutečně vybrat vhodné fondy na základě podmínek na trhu a jejich velikosti a zacílet je pro potřeby soukromých investorů, takže skutečně ty fondy byly schopné zareagovat na měnící se podmínky. Dále jsme měli nezbytné odborné zkušené manažery a to bylo naprosto zásadní pro úspěch těchto finančních nástrojů. Dále je potřeba, potřeba dobře nastavit zadávání zakázek na úrovni fondu, tak aby tady skutečně z toho všichni těžili. A e, zjistili jsme, že tady e, se dá dobře zvládat i ta komplikovanější struktura, kde je více podfondů. Měli jsme tedy jasnou, e, jasný monitoring vstupu, to znamená počet těch žádostí, potom dále průměrnou částku investovanou a tak dále. Pokud jde o finanční zdraví, tak e, tam jsme také měli konkrétní ustanovení, která stanovila veškeré možné postupy a pravidla. Návratnost investic, veškeré tady úroky a tak dále. Toto všechno a ekonomické ukazatory jsme sledovali, počet vytvořených pracovních míst, ochráněných pracovních míst a tak dále. Je tady třeba veškeré tyto podmínky nastavit v čem, jednotlivým těmto nástrojům. Je tady jiná eh, jin, jsou to jiné okolnosti, jiné nastavení než u grantů. A ukázalo se, že tady v rámci Jeremy eh, je také potřeba nastavit silnou kulturu značky, aby bylo možné také přitáhnout soukromé investice a vybudovat kapacity v regionech do budoucna. Pokud jde o Jeremy a Jessica, tyto fondy ve Spojeném království, tak se ukázalo, že tady skutečně máme už dostatečné zkušenosti ve využívání těchto nástrojů. Podařilo se nám přetavit ty zkušenosti do dalších produktových fondů a podílových fondů a to mělo pozitivní výsledky pro malé a střední podniky a pomohlo nám to dosáhnout cílů, cílů které jsme se stanovili, dosáhnout eh, růstu v těchto vysoce hodnotných sektorech ekonomiky. Také se nám podařilo přitáhnout financování z EIB, spolufinancování EIB, podařilo se nám také dosáhnout to, že jsme přitáhli spolufinancování z soukromých, soukromého sektoru. Já jsem tady uvedl takové stručné schrnutí toho, těch hlavních tady poučení, která jsme získali z toho období a které budeme využívat v následujícím období do roku 2020. Děkuji. Uh, thanks, Mrs. Uh, Lopez. Děkuji. Děkuji. Ještě paní Lopez jednou a také panu Reedovi. Teď mají uh, poslankyně a poslanci příležitost pokládat dotazy. Paní Gresla, vy jste přišla o, tu poslední, o to poslední kolo otázek, takže teď máte příležitost. Um. Děkuji. Bohužel eh, jsem musel eh, eh, stavit čas prezentace tady před dveřmi, ale nikdy hold také musím dělat něco jiného, než tady být. Já jsem chtěla tady hovořit o rozpočtové kontrole, která mi tady tak trochu chybí. Pane Líde, to, čeho jste dosáhli, nebo čeho jste dosáhli, eh, pokud jde o eh, ten eh, poměr svých a vlastních zdrojů. My se v komise nedozvídáme od komise, jak často jsou ty fondy vydávány v rámci strukturního fondu, hm, v rámci zemědělského fondu. Už to díky účetnímu dvoru víme, ale u ELM to, co víme, to nás naplňuje velkými obavami. Bylo by proto důležité, abychom se dověděli, čeho ty fondy dosáhly, pokud je o finanční eh, řízení, kolik privátního kapitálu přitáhly, kolik projektů profinancovali. Takže rádi bychom se eh, jednou dostali na úroveň velice konkrétního reálného života. Mohl byste nám komu něco říct? A, a ani od EIB tyhle informace nebyly, takže eh, mám tak trošku problém, že když chceme něco od EIB konkrétního, tak eh, vždycky dostá, narážíme na zeď. A to mě naplňuje obavami, protože ehm, my prostě víme příliš málo o tom, co se děje v těch fondech. Takže eh, si jakékoliv eh, věcné podněty jsou vítány. Děkuji. Teď pan Pirinsky, pan, pan, pak pan Efrič. Děkuji. Měl věc se stručnou otázku na paní López. Byl tady velice silný zájem od eh, zemědělství a RDI. A do určité míry, myslím, že se to nepřekrývá s těmi informacemi, které jsme dostali od eh, účetního dvora. Pokud jde o um, nedostatek uh, eh, instrumentů, eh, je, je tady nějaký rozdíl mezi eh, teorií a praxí, mezi implementací a tím, jak se to předpokládalo? Mohli jste nám komu něco říct? Děkuji. Pane Lidé, já vám děkuji za prezentaci. To byla velice zajímavá věc. Hovořil jste o finančních nástrojích EU a jejich čerpání v Británii a co se s nimi dělo. Když se podíváme do budoucna, tak jsem pochopil z toho, co říkáte, že je vždycky eh, třeba určité soudržnosti a, a struktur, aby ty fondy mohly být čerpány nebo vyčerpány. Stát a, eh, a, eh, tlačí na a, kombinované úřady, například West Midlands nebo a, větší Birmingham nebo a, severní Powerhouse Myslíte si, že takovéhle úřady ideálně budou schopni, schopni dosáhnout vyšší úrovně čerpání? A do jaké míry si myslíte, že ty projekty opravdu naplňují eh, ty cíle, o kterých tady eh, hovoříme na našem výboru? Zajímalo mě, co si o tom myslíte. Ještě někdo? Tak eh, dáme asi slovo paní López a panu Řídovi, aby odpověděli na tyto dotazy. Děkuji. Pokud je o tu otázku rozdílu mezi zjištěními účetního dvora a, a těmi údaji, které my jsme dostali, tak to, co my jsme dostali, ty žádosti, to se týkalo budoucnosti. Měl se to zaměřit na posouzení ex ante které mělo zkoumat, jestli je nějaká poptávka, čili tady e, myslím, že nevzniká určitá diskrepance. Tady je spíš zvýšený zájem. A ukazuje to také e, to, co dělá komise. A to také o e, zvýšení informovanosti o tomto v nových sektorech. No a co znamená to, že byli odrazeni tím, co zjistili? Takže eh, vy jste chtěli vědět, jak ty instrumenty budou fungovat. Vy jste poskytli ty informace a oni tím byli odrazeni a už se nepožádali. Pochopil jsem to správně? Ne. Tohle zatím není ukončené. Pořád to ještě probíhá. Nevíme tedy. Pořád probíhá ex ante posouzení. Takže nevíme, eh, co, eh, jaké instrumenty nebo jak se ten instrument nakonec bude implementovat. Děkuji, pan Řít. Několik bodů. Za prvé, pokud je o poměr cizích a vlastních zdrojů, tak eh, to, co my jsme dali dohromady v Británii, dali jsme eh, tam čtyři fondy Jeremy a v rámci těch holdingových struktur tam byla řada podfondů, a v nich celá škála eh, financování od eh, raného financování, jako venture kapitál, až eh, k klasickému dluhovému úvěrování. Obyčejně jsme dosáhli alespoň jedno do, dorovnání jednonásobného tedy toho, co poskytlo EIB. Pokud jde o situaci na trhu, tak eh, někdy na té, v té rané fázi je velice těžké získat eh, investici do toho prvního kola financování, ale potom eh, soukromé financování přichází v dalších kolech. Takže často je to hodně takhle, že soukromé financování se tam dostává až do kole. Ale v současné době ty fondy ukazují, že je to jednonásobek toho, co my jsme zaručili. Takže uvidíme, eh, jak to dopadne jako celek. Pokud jde o eh, tu finanční eh, zprávu nebo finanční řízení, tak my samozřejmě sledujeme ty fondy, také jsme zastoupeni v jejich poradních orgánech, takže vidíme velice dobře, co se děje. Manažeři chodí a představují na zasedání těchto orgánů, jaké investice podnikají. A jak se přibližujeme ke konci toho programu, tak úspěch eh, fondů a podniků, do kterých investovali, bude klíčový. Samozřejmě je to velice obtížné v eh, době finanční krize, ale teď začíná vidět ten dopad a fondy teď eh, čerpají druhé nebo třetí kolo následného financování a soukromé investice se do toho začínají také pouštět, jak se zlepšují, zlepšuje situace na trhu. My víme, že jsou velké rozdíly mezi různými typy fondů Samozřejmě je tady tradiční úvěrové eh, financování. V Británii eh, samozřejmě vidíme, jak eh, to probíhá na bankovním trhu, takže tam se hodně úvěruje, tam ten návr, ta, ta návratnost samozřejmě. My, my tam ne, nekonkurujeme soukromému sektoru, ty úvěry jsou v podstatě za vyšší sazby, než to, k čemu by se podniky dostaly na trhu. My jsme takovým financovatelem posledního, poslední instance tak to je. Ale řada těch investic eh, je víceméně doplňována, eh, nebo doplňuje bankovní investice, nebo investice přes banky. Podniky tím dostají, dostanou nezbytný růstový kapitál a současně se tedy pracuje se soukromým sektorem. Jak říkám, můžeme poskytnout eh, celou řadu statistik a vím, že to předáváme komisi ve všech možných ohledech, abychom ukázali, jak to vlastně je ve skutečnosti. Ty fondy jsou strukturovány opravdu velmi různě a jak říkám, de facto všechno je teď investováno a je to velice úspěšné, pokud jde o výkonnost fondu v Británii. A teď eh, vlastně eh, se snažíme o vytvoření dalších 14 až 20 fondů na podporu stávajícího portfolia a také, abychom dali prostor novým podnikům, které hledají přístup k financování. Pokud jde o to, čeho se, to, to, to, čeho se týká kohezní, eh, koheze těch jednotlivých struktur, tak já pracuji hodně s Manchesterem, protože působím na severu Anglie a tam eh, jsou fondy městského rozvoje, navrhuje se na, eh, navazuje se na ten stále zelený fond Jessica a ukázalo se, že je tam tržní potřeba Hodně trvalo dlouho eh, změna kultury. Eh, posuneme se od grantového financování k financování prostřednictvím splátek nebo zpětného doplacení. A eh, vidíme, že tady máme trošku problém s přístupem k veřejným financím a k, s tím, jak můžou takovéto splatitelné instrumenty fungovat. Některé investice v oblasti širšího Manchesteru to eh, eh, opravdu eh, z, tedy z, ovlivnilo. Něco podobného platilo i pro Jessica kolem Liverpoolu. A potom samozřejmě někdy je problém dát financování dostatečné velikosti a rozsahu. A problém a potom, když spojíme řadu regionů, máme jich třeba 14 až 20 těch malých, tak potom máme fond dostatečné velikosti a to přináší eh, dostatečné přínosy v letech 2013 až eh, tedy 7 až 13. Díky holdingové struktuře máte možnost vytvořit dostatečné podfondy, protože jeden fond musí mít nějakých 25 až 30 milionů eh, liber, abyste mohli dostat dostatečnou šíři investic a mohli se investovat do podniků, které potřebujete a mm, dosáhli té kritické masy. Pokud jde o ten, o Northern Powerhouse, uh, o tu severní továrnu těch třech kritických regionů, ano, tam o tom víme a jako vytvořili jsme tam dostatečnou, dostatečnou poptávku. Je tady poptávka na trhu a s AIB a s EIF e, pracujeme na ex ante posouzeních pro léta 2000, e, kolem roku 2020. Zejména pokud jde o rané financování. Tam to trh jednoznačně neřeší tyto potřeby. Pokud, e, dosahují, pokud jde o dosahování cílů, tak můžu vám dát příklady toho, kde jsme velice úspěšně naplnili, e, naplnili své cíle. A, ta e, posuzování ex ante vlastně potvrzují to, co jsme eh, si naplánovali v letech 2007 a 2008. Zajímavé eh, ovšem je, že celý ten model nám dal velkou flexibilitu. Byli jsme schopni přesouvat peníze mezi jednotlivými fondy. Takovouhle pružnost, eh, takovouhle flexibilitu jsme tady neměli v předchozím období. Takže pokud se změnil trh nebo nějaký manažer nedosahoval dostatečných výsledků, mohli jsme rychle přesunout peníze tam, kde bylo třeba. Děkuji, eh, pane Říže. Já bych dodal eh, jednu věc eh, k tomu příkladu Walesu. Ve Walesu máme Finance Wales, což je celkově, cel, takový celkový severovelšský fond, a v posledních letech, kdy malé a střední podniky nedostávají peníze od bank, tak tenhle podnik byl velice důležitý pro zakládání nových podniků a také pomoci, pro pomoc těm stávajícím expandovat. Takže doufám, že tohle bude pokračovat a, nebo se nějak dále e, rozvíjet. Zatím to bylo velmi užitečné, takže děkuji pane Rýde i paní López e, za vaše e, prezentace a za to, že jste odpověděli na otázky kolegu. Ještě někdo se ptal na nějakou další otázku? Ne, ne, ne, já si já tady žertuju. Já se omlouvám. Já jsem chtěl reagovat na to, co říkala paní Gresle, protože já jsem uh, předtím tady, když jste byla pryč, hovořil o otázce dat, které máme k dispozici. A vy jste se k tomu znovu vrátila ve své otázce. Tohle jsme pro vás připravili jako takovou shrnující zprávu o té implementaci. To je to, co jsme dosáhli tady eh, na eh, léta 2007 až 2013. Asi dobře víte, že jsme zavedli požadavky jako povinnost pro členské státy v roce 2011, když jsme změnili nařízení. Nicméně byla tady dohoda jenom eh, o velice minimálním datovém souboru, který se má poskytovat zejména informace o výkonnosti. pokud je o to, co tedy dosáhnout ty poměry cizích a vlastních druhů investice, to všechno je dobrovolné pro členské státy. A musím říct, že jsme nedostali příliš mnoho informací o členských států. Čili tento nedostatek tady určitě je. A my jsme ji napravili v tom novém období. Pokud jde tedy o poměr mezi cizími vlastními zdroji, o ten pákový efekt tedy, eh, tak nová legislativa v letech 2000, tedy nastávající období, už vysvětluje otázku eh, očekávaného poměru mezi těmito zdroji, protože to je eh, kontextově vázané. My jsme řekli, že nechceme tam mít jedno paušální číslo, jak k tomuhle, tak revolvingu. Závisí to na mnoho aspektech, závisí to na tom, do čeho se investuje a v rámci politiky soudržnosti. Tohle eh, možná není jediný relevantní faktor, který musíme přihlížet. Takže každopádně jsme zracionalizovali celou tuhle věc tak, abychom došli k eh, řádnému řádnému eh, vymezení toho, co to je eh, poměr cizích a vlastních zdrojů eh, pro nadcházející období, až se budeme bavit o tom posuzování ex ante. Ještě reakce? Ta a, syntetická zpráva, to je ta z 15. října 2015, o tom mluvíte? Ano, tam se schrnuje aktuální stav k, 30, k 31. prosinci 2014. Takže tady určitě máte novější data, než eh, byla k dispozici, když experti eh, zpracovávali podkladovou zprávu pro toto, která používala data za předchozí rok. Děkuji vám, pane Nizlere. Paní eh, Gresle právě říkala, že je ráda, že dostala eh, odpověď na jednu z eh, otázek od komise. A tím jsme, myslím, eh, ukončili to stávající díl. Myslím, že vám to můžu zase zpátky předat. Líbilo se mi to tady, ale... Nebo ještě pan Lee? Yeah, thank you. Miss... Děkuji, paní předsedající. Já nevím, zda to byla vlastně odpověď na tu konkrétní otázku EIB, to znamená Jessica Fond, jak to vypadá, implementace. Pan Ibler hovořil o tom, že i výkonnost těchto fondů se zlepšila v průběhu roku 2015. A my se máme i kolegu, který je zodpovědný za middle office a mohl by vám poskytnout i určité klíčové číselné údaje o tom, jak si tento fond vedl v roce 2015, pokud bude zájem. I think Mrs. Gressler is enjoying the break, so... Paní Gressler je docela ráda, <laughs> že nemusí předsedat ještě chviličku, tak já budu ještě pokračovat. A nyní se dostáváme k další části, a to jsou finanční nástroje, pohled ze strany manažerů fondu. A Myslím si, že proto asi paní Gressle chtěla, aby pokračoval já ve vedení naší schůze, protože prvním řečníkem je pan Nikolas Panajatopoulos, jestli jsem to správně vyslovil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, my se zastupujeme na eh, investiční fond a já zde společně s kolegou Stolovským předneseme naši prezentaci. Jsme velice rádi, že můžeme vystoupit ve vašem výboru na tomto slyšení. A myslíme si, že EIF, tato možnost naší prezentace, že je to vlastně další příspěvek do vaší práce, protože náš fond společně s Evropskou investiční bankou hrál velice důležitou roli v uplatňování strukturálních fondů v období 2007-2013. EIF fond má dlouhodobé zkušenosti ve využívání finančních nástrojů, především těch, které jsou orientovány na malé a středně velké podniky. V minulosti jsme spolupracovali už se s Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou v různých finančních nástrojích od roku 2007 decentralizujeme i řízení v této oblasti společného řízení. Na základě našich zkušeností, jestli dovolíte několik informací o konkrétních výsledcích eh, přímo v terénu, podělíme se s vámi o určitá čísla, podíváme se na některé prvky regulačního rámce, jeho dopad na naši práci, zkušenosti, které jsme získali a několik pohledů i do budoucna. Snažíme se reagovat samozřejmě i na několik otázek spojených s auditem v této oblasti našeho fondu EIF a podívat se trošku i na výhledy do budoucna. I to byl jeden z dotazů, to znamená, pokud jde o výsledky z roku 2014. Takže děkujeme. A jestli dovolíte, zahájíme naši prezentaci takovou mapou, pohledem na mapu zde vlastně vidíte ty naše holdingové fondy, které jsme v rámci období 2007-2013 řídili v rámci fondu EIF. Můžete vidět, že zde máme přes jednu miliardu strukturálních fondů, teda hodnoty strukturálních fondů v různých holdingových fondech, možná jeden konkrétní odkaz, o tom jsme před chvíličkou již hovořili, ten revolvingový dopad finančních nástrojů, tento charakter těchto fondů, tento revolvingový eh, prvek pokračuje i po programovacím období, protože strukturální eh, fondy jsou splaceny mm, finančními prostředníky nebo recipienty, čili vidíte na pravé straně eh, tohoto slajdu, že u mnoha členských států již požádali o ten revolving, o to, o to prodloužení řízení s Evropským investičním fondem, kde ta implementace programovacího období 2007-2013 bude pokračovat s těmito produkty do dalšího programovacího období. Když se podíváme na naši na zprávu, kterou jsme připravili pro komis komisi v tomto ohledu. Byly to vlastně dvě studie eh, rumunského a jednoho bulharského holdingového fondu, který eh, jsme řídili naším fondem EIF. Jsou to dva z těch největších eh, vlastně holdingových fondů, které řídíme. A jestli dovolíte, možná bychom se podívali společně na ten bulharský fond, růz, strukturu, různé nástroje, které jsme implementovali v rámci společného programu Jeremy. Podíváme se na ní několik Mm, témat, které již zazněly v průběhu našeho slyšení. My jsme implementovali mnoho různých eh, finančních produktů, bylo to pět eh, eh, těchto produktů v oblasti kmenového kapitálu a i dluhové mm, produkty v rámci 12 nebo prostřednictvím 12 finančních prostředníků. Důležitý je ten pákový efekt a jakým způsobem se to liší od cílů, které jsme si stanovili, když se potom podíváme na ex ante analýzu a investiční strategie. Na levé straně tohoto slajdu vidíme, eh, to znamená v té první etapě takový ten, to, tu šedivou oblast, to znamená ta akcelerační oblast, zárodeční kapitál, tam je to riziko skutečně v té zárodečné etapě obrovský, právě proto je důležité získat soukromé investory pro tuto oblast, potřebujeme, ale samozřejmě například i strukt, pomoc ze strukturálních fondů, veřejných fondů, to je zásadní a musí to být samozřejmě v souladu s pravidly státní pomoci. Když se podíváme spíše na pravou část, tak jak vlastně postupně to roste, mm, zapojení malých a středních podniků, tam je zásadní zapojení soukromého, soukromých financí, garanční produkty, které vidíte tam vlastně je ten pákový efekt pětinásobný ve srovnání s fondy, které byly k dispozici ze strukturálních fondů. Čili vždycky se snažíme mít na zřeteli politické cíle těchto nástrojů a zároveň dostupnost soukromého kapitálu. Pokud jde o výsledky, velice stručně, takový velice stručný závěr pro bulharský projekt, zatím jsme ještě neměli k dispozici představit zprávu, která byla zmíněna panem Nýslerem. Samozřejmě my budeme implementovat, realizovat, máme informace od prostředníků k dispozici, čili na konci září 2015 92% těchto fondů, které eh, máme k dispozici v rámci Jeremy projektu v Bulharsku bylo absorbováno. Dále je zde ovšem rozdíl v takovém efektu. Celkových, celková čísla zde můžete vidět zároveň i počet malých a středních podniků. 8, více než 8 tisíc různých malých podniků, které byly financovány a mm, veliký podíl mikrospolečnosti v rámci této skupiny. Pokud jde o dopad tržní, krom, mm, bez ohledu na toto obrovské množství společnosti. Zde vidíme samozřejmě i veliký dopad v oblasti poskytnutých grandů, ať už jsou to různé zástavy finanční, které vyžadovaly banky. Máme zde hmatatelné výsledky většinou je to přes 100% eh, komerční banky vyžadují takové zástavy. V rámci Jeremy portfolia to bylo ehm, méně než 50% průměr zástav. To znamená, že to má obrovský dopad na malé a středně velké podniky a využívání zdrojů. Dále eh, jsou to samozřejmě náklady spojené s financováním mm, euro Stále to hovoří o tom, že v Bulharsku um, jsou největší náklady pro podniky, pro získání takového dluhového financování. My teda umožňujeme podnikům, místním podnikům se dostat k těmto financím um, na základě um, vlastně podílu, který o 50% nižší než průměrné potřeby na náklady. Samozřejmě, že potřebujeme zlepšit i projekty kmenového kapitálu v Bulharsku. Nechci hovořit o nových členských státech, je to teda pravda i pro, asi bych neměl hovořit o nových členských státech, ale mm, rozvoj e, soukromého kapitálu v této oblasti kmenového kapitálu je, řekněme, pomalejší, je to pravda, mm, e, pro, platí to pro Bulharsko i pro jiné státy, čili my se to snažíme podporovat hlavně v té zárodeční fázi e, Eh, rizikové eh, fondy, investiční fondy, tam potřebujeme asi 10 až 12 let eh, v rámci tohoto financování mm, podle ex ante studií pro rok 2014 a pro léta 2014 a 2020 bereme v potaz výkonnost, výsledky, zasadili jsme to do nového rámce vidíme, že v tomto ohledu došlo k určitému kýženému dopadu. Samozřejmě, že i počet pracovních míst, které jsme zde, například těch eh, přes 600 nových pracovních míst, které zde byly eh, vytvořeny. Na dalším slajdu vidíme počet různých eh, prostředníků, které jsme získali při implementaci těchto strukturálních fondů v té etapě implementace. Nebudu zacházet do podrobnosti. ovšem bylo to nesmírně zajímavé. Pan Nisler o tom hovořil i zástupce komise. U finančních nástrojů je zásadní získat soukromé investory, hráče do samotné implementace, realizace a my v rámci EIF jsme hrdí na výsledky, které se nám povedlo dosáhnout, pokud jde o velká jména z bankovního sektoru, soukromého kapitálu, kmenového kapitálu do realizace těchto projektů, čím samozřejmě se zvýší dostupnost finančních prostředků pro malé a střední podniky. A toto v podstatě vlastně poukazuje na určité zkušenosti, které se máme v této oblasti co bylo, co, jak to vypadá v současné době. Stávající nařízení se zaměřovalo na granty a snažilo se interpretovat ustanovení pro finanční nástroje. Samozřejmě, že DG Regio do toho zasáhlo několikrát eh, a ta dobrá zpráva je následující. Máme k dispozici nový rámec, který je rozsálejší, analytičtější, ehm, máme zde více finančních nástrojů. Samozřejmě, že musíme udržet toto, tuto hybnou sílu, tyto zkušenosti. Do budoucna bude zásadní, aby naše pravidla, regulace, rámec, audit, monitoring, očekávání, aby to všechno bylo vyvážené a aby jsme neustále měli tu schopnost získávat tržní hráče. To je naší hlavní výzvou této oblasti. V rámci CPR a nového rámce jsme už udělali hodně práce, investice v oblasti kmenového kapitálu jsou jednodušším způsobem realizovatelné, než jsme to viděli v minulosti. Jsou zde jiné další požadavky trhu, například to, aby došlo k uvolnění kapitálu, aby v rámci strukturálních fondů těchto nástrojů byly, byl kapitál k dispozici, aby jsme mohli udržet tuto flexibilitu nebo pružný přístup do budoucna. Pokud jde o ten auditní rámec, ten byl zjednodušen, což je velice dobré. Zavedli jsme zásadu jednotného auditu, v rámci EIB i našeho fondu pro manažery. To je velice pozitivní, protože implementace strukturálních fondů, holdingových fondů znamená, že potom musí dojít k auditu těch fondů. To je pozitivní. Ovšem audit provádí několik subjektů a tam došlo k určitému překrývání pravomocí těchto subjektů My jsme zde uvedli počet auditů, na který jsme spolupracovali s různými jinými institucemi v tomto období v roce 2011 až 2015, to znamená vlastně v polo, polovina toho období na počátku vidíme, že tam vlastně mm, jsme to neprovedli, takže tam vidíme 53 auditů, na který jsme spolupracovali a v podstatě tam nedošlo k žádnému nějakému zásadnímu auditnímu problému. A úplně na závěr, pokud je o rok 2014, protože jste nás o to požádali. Ano, takže my pracujeme s mnoha členskými státy. Zde vidíte dvě mapičky na levé straně. Jsou to nové iniciativy, na kterých pracujeme v rámci strukturálních fondů, decentralizovaný management, aspoň tak teda tomu říkáme, to znamená světle modré jsou ty země, se kterými v současné době vedeme diskuze o dohodách ohledně financování. Jsou tam i zemědělské podniky. První dohody v této oblasti by měly být podepsány v brzké době a na pravé straně vidíte nové nástroje, iniciativy pro malé a střední podniky. Toto je nová iniciativa, která byla zahájena v tomto programovacím období a kombinuje to finanční prostředky z ESIF fondů a různých programů, které byly e naším EIF fondem implementovat, to znamená Horizont a COSME program ze strany komise a dále EIF a EIP finanční prostředky, které poskytují dodatečné kapacity pro finanční prostředníky a umožňují půjčky pro malé a střední podniky. Dva mandáty se již byly podepsány v rámci této iniciativy ve Španělsku a na Maltě a realizace by měla být zahájena. My nyní pracujeme na finalizaci nějakých ještě těch dodatečných eh, prvků pro letošní rok, čili i tam došlo k určitému konkrétnímu pokroku. Děkuji. Děkuji našim dvěma kolegům z Evropského investičního fondu a další prezentace, kterou máme na programu, je od pana Zelphera, který je členem správní rady zároční banky federálního státu Baden-Württembersko. Jste tu? Ano, už vidím pana Zelphera. Prosím. Well, thank you. Děkuji mnohokrát, dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, Scott, eh, pro paní Eh, doktorku Kresle. Děkuji vám za to, že jste nám poskytli příležitost účastnit se tohoto eh, veřejného slyšení. Já jsem místo předsedou a ECM a protože musím být stručný, zaměřím se pouze na tento slide, až ho najdu. Ano, takže stručný přehled o tom, co to vlastně je AECM, určité, eh, určitá čísla a fakta, potom jak vůbec ten záruční koncept funguje, protože to je důležité, poněvadž my eh, kombinujeme naše nástroje s finančními nástroji, nástroji na úrovni EU, Evropského investičního fondu. A potom se s vámi podělím o určité zkušenosti a určitá poučení, která e, jsme načerpali z jiných programů, ale máme určité poznatky i od našich členů, které se, tak, se týkají těch finančních nástrojů, o kterých dnes odpoledne hovoříme. Takže ASM e byl založen v roce 1992 pěti členy. V dnešní době jsme se velice dobře Eh, rozrostly. V roce 2015 máme 41 členů z 25 států. V dnešní době už nejsme jenom združení lobbystů, ale jsme v podstatě takovou platformou, kde, si sdílí, kde sdílíme zkušenosti a znalosti ohledně státní podpory a finančních nástrojů. A také eh, podporujeme evropské orgány v tom, aby vytvářely nové nástroje a e, usnadnili přístup k financování. V podstatě celkově ten totální, celkový objem našich e, stále platných záruk v tuto chvíli je téměř 80 miliard eur a e, téměř 3 miliony aktivních záruk jsou je to v podstatě tady jsou malé a střední podniky. Téměř 3 miliony malých a středních podniků v Evropě jsme podpořili zárukami, což je poměrně hezké číslo. Kdo se účastní toho celého procesu? Vidíte, že samozřejmě někdo potřebuje vždycky financování. Hovořili jsme o malých a středních podnicích, také o mikropodnicích, o jednotlivých podnikatelích, začínajících podnicích, které potřebují finance. Potom samozřejmě potřebujeme mít banku jakožto eh, partnera, který financuje eh, ten projekt prostřednictvím úroku a samozřejmě potřebuje také životaschopný projekt. Někdy eh, ten projekt je životoschopný z hlediska té banky, ale ta banka nemá dostatečnou záruku, takže někdy ta záruční instituce právě pokrývá 50 až 80 té celkové částky, jak si zaplní tu mezeru. Velice často záruční instituce využívají sami sebe využívají také protizáruky e, z regionální, vnitrostátní, federální úrovně, úrovně EU a to je vlastně ten první e, pákový efekt, který byl právě e, zapracován do celého toho sektoru záruk. Proti záruky od prostředníků. Tady bychom vlastně měli eh, pohovořit o tom, co to je definice vlastně finančního zprostředkovatele. Máme zprostředkovatele, jako jsou komerční banky, ale potom jsou například záru, určité záruční programy, které podporují malé a střední podniky v přístupu k financování. Takže když hovoříme o zprostředkovatelích, tak tady mám na mysli ty, kteří poskytují záruky. Jsou tady určité výhody pro malé a střední podniky, protože budou mít usnadněný přístup k financování a ty záruční instituce obvykle nabízejí zvláštní služby, které podporují malé a střední podniky, takže jsou to znalosti, určité poradenské služby a často akcionáři, eh, jak se, se eh, jsou členy eh, hospodářských komor a tak dále, takže se toho účastní. Některé, některé tyto malé a střední podniky jsou dokonce i zastoupeny v různých eh, řídících orgánech eh, takovýchto záročních struktur. My pracujeme s celou řadou různých typů finančních institucí, pokrýváme celý federální stát či případně celý sektor v závislosti na tom, jak je ten příslušný produkt nastaven. A ještě než se podíváme na ten následující slide, tak bych vám chtěla říci, že jsme požádali naše, nebo Ptali jsme se našich členů na zkušenosti s využívání strukturálních fondů, získali jsme od nich zpětnou vazbu, o kterou bych se s vámi chtěl podělit. Musíme říci, že naši členové nemají eh, příliš veliké zkušenosti v tomto směru. Chtěl bych se zaměřit na jeden konkrétní program. Je to program CIP, který byl prováděn ve stejném období, to znamená, že eh, tam měla stejný dopad krize, ta krize. A jak vidíte, eh, tento nástroj se vedl velice dobře. 65 11 eh, milionů eur, to byl, ten, to byl ta objem záruk, to zastupovali členové AECM, bylo to asi 130 tisíc malých a středních podniků, které tam byly pokryty ano, téměř 130 tisíc malých a středních podniků zastupovali členové AECEM. Celkový počet byl 220 tisíc eh, malých a středních podniků, takže my jsme pokrývali téměř 60 z nich. A vzhledem k tomu, jak vysoká byla úspěšnost, naši členové mají velká očekávání, pokud jde o nové programovací období eh, v rámci programu COSME, Horizont a EFCI. A také od strukturálních fondů. A pravděpodobně se vám bude líbit tento slide, protože tady eh, vám ukážu, jak velký je ten pákový efekt. I v případě, kdy tady máme omezený rozpočet, protože tam právě ten multiplikační násobný koeficient je čím dál důležitější. Vidíte, že tady máme 520 eh, eh, milionů eur na začátku v rámci CIP a vidíme, že tou kombinací jednotlivých aktérů, eh, kdy se tedy rozpočet CIP skombinoval se zárukami, dokázali jsme dosáhnout objemu investic ve výši 25 miliard eur. Takže ta čísla jsou velice, velice zajímavá a máme tady také ten revolvingový efekt, protože ty záruky eh, se nám také dařilo navracet. V tuto chvíli máme jisté obavy, myslím si, že mohou být obecně platné, protože v tuto chvíli v naší organizaci máme konkrétně jednu obavu a ta souvisí s tím, že EIS podepisuje smlouvy přímo s, kom, s komerčními bankami. To jsou často naši akcionáři, takže se mohou rozhodnout, zda, tedy jakou zvolí tu záruční instituci. Nebo se mohou rozhodnout, že podepíšou eh, přímo dohodu s EIS. A máme trošku obavu, že to může mít určité dopady. A ty si nikdo nepřeje, protože tady hovoříme o té doplnkovosti, o tom, že chceme ještě malým a středním podnikům poskytnout dodatečnou podporu a nechceme v žádném případě eh, odrazovat nebo zhoršovat, podkopávat tu stávající regionální strukturu. Toto je tady ten hlavní eh, problém, tedy ten crowding out. Potom dále e, možným problémem je to, že, se, že ztratíme podporu či zapojení malých a středních podniků, nebo že se přestanou zapojovat e, hospodářské komory. Dále je tady riziko ztráty e, toho bákového efektu. Minimálně potřebujeme multiplikační koeficient 2 a potom ztráta plného pokrytí, protože ty zároční instituce obecně většinou pokrývají celou zemi či celý region, celý sektor. Myslím si, že hlavním problémem zde je právě ta doplňkovost. Protože je třeba eh, ve výsledku dosáhnout nějakého zlepšení pro malé a střední podniky, ne pouze toho, že budeme nahrazovat eh, finanční nástroje či strukturální fondy. Toto je jeden slide, na kterém vám chceme ukázat, je to tady příklad programu Kosme. vidíte, že je to poměrně snadné. Vlevo vidíme případ, kdy komerční banka spolupracuje se záruční bankou, je tam 50% záruka, 100% z toho úvěru je tady to riziko. Předtím, než eh, požádá ten podnik o záruku, banka se tedy může rozhodnout, zda využije kosme nebo horizont nebo nějaký jiný finanční nástroj nebo zda eh, bude eh, tam spolupracovat záruční banka a třeba projekt COSME. V tuto chvíli, pokud jde o strukturální fondy, tak eh, my spolupracujeme s vnitrostátními orgány a se zprostředkovateli. A když máme tuto spolupráci vnitrostátních orgánů a zprostředkovatelů, může to být klíčové pro úspěch na trhu. A poslední bod, my jsme nazbírali eh, určité zkušenosti od našich členů, pokud o využití finančních nástrojů. Naši eh, členové především zdůraznili výhody jejich využití, včetně přitáhnutí soukromých financí a také dodatečného know-how a znalostí ze soukromého trhu, což jim pomáhá zlepšit účinnost eh, při alokování veřejných zdrojů. A dostupnost finančních nástrojů je tady, má tady velice výrazný pozitivní efekt na eh, realizaci nových projektů. Máme tady ale takové ale. A sice, že legislativa, která um, upravuje provádění finančních nástrojů a administrativa, která je tam eh, nezbytná, jak si klade příliš vysoké na, uh, požadavky na kapacitu všech zúčastněných. To je tady jedna věc. Potom je tady jedna věc, kterou považovali naše členové za nepřijatelnou, a sice, že došlo ke změně pravidel k těmto finančním nástrojům uprostřed programovacího období. A dále eh, tady byl také problém spojený s vypočítáváním management fee, protože to skutečně neodráží skutečné eh, náklady. Takže to jsou ty hlavní věci. Příliš vysoká administrativní zátěž, jako jsme říkali, že je tomu u grantových opatření, i v případě, že tady ty finanční, i, i přesto, že ty finanční nástroje jsou návratné. Může tady být určitý tady klamný dojem, že se dá, dají granty a finanční nástroje mm, porovnávat vůbec, a to si myslím, že tak není. Abych to uzavřel, myslím si, že důvodem, proč struktur, v oblasti strukturálních fondů došlo k horším výsledkům, bylo to, že uh, ty, ti zprostředkovatele jsou většinou komerční banky, které se ale nespecializují na podporu pro malé a střední podniky, jako to třeba dělají záruční banky. Takže vidíme, že v případě třeba programu CIP to celé fungovalo velice dobře. A to bylo přitom právě v období, kdy eh, udeřila finanční krize a ta finanční krize právě i zvýšila poptávku po tomto programu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. To byly tady moje připomínky k tomu, eh, tomuto našemu dnešnímu tématu. já mnohokrát děkuji a srdečně vítejte. Eh, pozdrav pán Bůh, když eh, použijím místním, místní doprav většina a, a lidí neví, že Němci se dělí na různé kmeny a že když přichází člověk ze stejného kmene, tak se musí eh, pozdravit eh, obdobným eh, pozdravem jako doma. Tak pane Pěrinský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Teď stručně tedy otázka na zástupce IF. Z jakých důvodů, myslíte, uspěl ten přístup prostřednictvím portfolií v Bulharsku? tedy eh, těch pět produktů, o kterých jste hovořil. A eh, dá se z toho něco vyvodit jako ponaučení, které byste eh, mohl předat Evropské investiční bance? Protože když se, když jsme se včera bavili o zprávě banky, tak bohužel tady nebyli žádní, žádní zástupci. A, a zjistilo se, že 60% Přidělený prostředků šlo do pěti nejrozvinutějších ekonomik. Takže možná, že vaše průlové eh, aktivity v Bulharsku, pokud je malé a střední podniky, by eh, se eh, daly povýšit na nějaké strukturálně důležitější investice. Já mám také otázku na zástupce EIF. děkuji za seznam auditů to zanechává určitý dobrý eh, dojem, že eh, se tím opravdu zabýváte, ale těch 53 eh, auditů, na co se zaměřili? Na operační programy? Či je to základní číslo, z čeho vychází těch 53? Že strukturální fondy mají 22 operačních programů, čili na co se zaměřuje těch 53 v Jeremy? Hm. A potom také mě zajímá, kolik těch peněz z 1,2 miliardy eh, bylo vydáno. Čili na jakou sumu se to eh, rozděluje ty částky. Eh? To je jedna otázka. A potom tady je Jeremy Esif, SME tak to je poměrně dojemné už, ale nebo impozantní bych řekla, ale co to je AECM? No, to se zeptám Krajana. European Association of Guarantee Institutions, to mi nějak nic, to, to, to si myslím, že něco jiného, ale možná, že byste mi to vysvětlili. Dále se ještě někdo chce na něco zeptat? Ne? Tak uh, myslím, že začne EIF, prosím. Já se omluvám. Tak, kolega Adrič ještě. Děkuji. To je v pohodě, že se se dívala dolů, takže není problém. Já jsem chtěl akorát dodat něco k té jedné otázce k auditům. Myslíme si, že eh, nula auditních bodů je fantastického něco, nebo eh, by bylo naopak třeba zpřísnit ten audit? Myslím, že něco takového už paní předsedkyně naznačila. Také mě fascinuje rozsah těch záruk, kontrazáruk, eh, miliony eur daňových poplatníků, eh, eh, zásahy na trh bankovní. Podle jakých kritérií se to přiděluje těm jednotlivým projektům? Je tady taková dračí, je takové dračí doupě nebo něco takového? Nebo prostě jak to bylo s tím úředníkem, že se prostě rozhoduje v nějaké komisi o tom, co, co tam půjde a co nepůjde? A nezabývali jste se možností politických eh, implikací, které, které by mohlo eh, vyvolat to, že něco takhle podpoříte? Dobré, tak já začnu eh, s tou otázkou k Bulharsku a k úspěchu portfoliového přístupu. Já si myslím, že pan Rit už o tom hovořil a o té flexibilitě, kterou eh, to nabízí jako eh, přístup. Tak můžete reagovat na tržní situace a pokusit se eh, uvnitř investiční strategie, změnit investiční strategii spolu s vývojem trhu. My jsme se původně pokusili vytvořit narůst orientovaný fond soukromého kapitálu a to znamenalo, že bylo třeba eh, zajistit eh, podstatný objem soukromého financování předem, což za určitých okolností eh, se ukázalo velmi obtížné. No, bychom mohli za použití té flexibility realokovat ty zdroje a vytvořit spoluinvestiční nástroje, spoluinvestice. To začalo fungovat nedávno. A tam Toto kofinancování je eh, zaručeno pro každou společnost, do které se investuje. A tím se eh, zrychlí postup poskytování prostředků malým a středním podnikům, což by na normální trhu neměl být problém, protože soukromé spolufinancování by tady bylo k dispozici. Ty investice by eh, se tam navázaly, ale tohle z tržních důvodů nefunguje. Portfoliový přístup nám také umožňuje přistupovat k trhu komplexněji a navrhnout podporu malým a středním podnikům. Když začínáme úplně od začátku, eh, úplně malým podnikům, nebo ani ne podnikům, protože tam hovoříme o myšlenkám, které eh, v tomto procesu se přerodí do společnosti. Nějak se profesionalizují a později se z toho dají dělat nějaké produkty. Takže eh, potom díky tomu eh, je tady eh, celkové portfolio, které můžeme zaměřit na ty společnosti. Tak já bych se dotkl té druhé otázky, na kterou jste se ptali. Ptali jste se na to, eh, mm, mm, čeho se týkal eh, lity audity a já vám možná eh, řeknu, jakým způsobem do toho vstupujeme. EIF vstoupí do kontaktu s konkrétním regionem nebo s konkrétním českým státem, kde mají regiony a uzavře dohodu o holdingovém fondu pro konkrétní operační program, který se týká konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Takže my jsme v kontaktu eh, s těmi řídícími orgány a vzhledem k tomu, že je to operační program, tak je to také téma pro eh, příslušné auditní orgány. Takže bych řekl, že za tím číslem je skryt fakt, že na nás dohlíží ty jednotlivé eh, auditní orgány a řídící orgány Eh, z každého toho fondu, eh, který máme nakontrolován. A teď máme tady 13. Tyto řídící orgány a auditní orgány sami jsou předmětem auditu ze strany účetního dvora. Nebo ze strany Evropské komise, nevím, jestli tohle je ten správný termín, ale, ale určité revize tady probíhají. A oni se, uh, oni se eh, zabývají tou implementací prostřednictvím EIF. A komise se obrací na EIF a chce po něm eh, informace o tom, jak řídící orgány prostřednictvím EIF implementovaly ty finanční nástroje. Takže tady to opravdu ty audity eh, zapojují, nebo se týkají EIF. Nejsou to jeho audity, ale vzhledem k tomu, že EIF eh, je eh, v čele při kontaktu s malými a středními podniky prostřednictvím holdingových fondů, tak můžeme říci, že značná část se týká toho, jak tedy ty EIF, ten EIF fungují, EIF funguje. Můžeme říci, že ten nový režim už postoupil jeden krok eh, naším směrem. Tady máme ten princip jednotného auditu. A eh, tam šlo o to eh, zavést jednotný rámec, který racionalizuje ty audity na panevropské úrovni a pravděpodobně usnadní implementovat kontrolovat eh, tedy na všech úrovních. A vzhledem k tomu, že je to uniformní a snaží, tak také na úrovni, kterou potřebujeme, to znamená na úrovni finančních zprostředkovatelů a tak dále. Pokud jde o vaši otázku, eh, tak myslím, že ty fondy, které spravujeme, byly eh, kontrolovány jedním z těch orgánů během implementační fáze. Dobrá, tak já vám eh, přečtu, co eh, tady napsal Užitní dvůr. Eh, pokud nejsou plánovány konkrétní kontroly, je nepravděpodobně, že skutečná, skutečné naplňování plánu v souvislosti s finančními instrumenty před ukončením mm, programovacího období 2007 a 2013 nebudou implementovány nebo nebudou provedeny. Přeskumný orgán Vzhledem k omezení eh, kontrolních eh, práv EIB ze strany EIB nemůže eh, žádnou kontrolu provést. Tak to nějak mi nesedí. Takže co, co je to těch 53 auditů tedy? Tak já bych stručně toto uh, vysvětlil. EIF je instrument, který drží mezi Evropská investiční banka a Evropská unie. My máme podíl eh, v, eh, tedy ze strany EIB a ze strany EU. Čili to, co čtete, se týká EIB. EIF je předmětem eh, celkové působnosti Evropského účetního dvora. A v tomto ohledu já si nejsem úplně jistý, že tohle, tenhle text se měl týkat těch holdingových fondů zpravovaných EIF. Já se obávám, říká eh, paní předsedkyně, že musím vycházet z toho, že eh, účetní dvůr nemá přístup. Čili otázkou je, jak my tyhle peníze, které se vydávají na místě, jak je máme kontrolovat? Kdo je kontroluje? Čili vy jste říkal, eh, že jste těch třeba 50 auditů soustředila na eh, těch 22 nebo 32 eh, operačních programu, Ale mně se zdá, že to není příliš mnoho. Čili těch 53 to nespadlo eh, z nebe a bylo by zajímavé, o jaký celkový objem šlo. Týká se to operačních programů, týká se to také ale projektů. Týká se to operačních programů. A týká se to také, jak už jsem říkal dříve, toho, že účetní dvůr možná přímo nekontroluje EIF. E, jde o to, jak se jednotlivé členské státy rozhodly implementovat e, finanční instrumenty v rámci strukturálních fondů. A vzhledem k tomu, že se členské státy rozhodly implementovat prostřednictvím EIF, tak Evropský e, účetní dvůr například posuzuje ty členské státy a zahrnuje ta data poskytnutá EIF. Takže ano, týká se to eh, těch eh, operačních programů svěřených do EIF a netýká se to jenom auditu eh, toho EIF samotného, ale také auditu prováděných členskými státy. Orientačně účetní dvůr provedl audit přípravné fáze a také eh, v implementace. A vybrali si celou řadu věcí. Bylo tam Řecko, Slovensko a Rumunsko, pokud si pamatuju dobře. A v těchto zemích, vzhledem k tomu, že tam byl EIF zapojen, tak data a informace a to, jak EIF eh, působil, ty údaje o tom prostřednictvím řídících orgánů byly předány Evropskému účetnímu dvoru. No taky já a, si to ještě musím rozmyslet, mně to ještě není jasné. Máme 941 finančních instrumentů, to tam také někde je v té zprávě. 322 operačních programů, ale 941 finančních instrumentů nejsou všechny v EIF, nejsou u EIB, ale opravdu nemám k tomu nějakou velkou důvěru. Musím si to ještě promyslet. Když se tady podívám na ty audity, děkuji eh, vám za ten přehled, tak kolik eh, těch auditů vy jste sami provedli v EIF? Jsou to ty externí audity nebo inter, eh, interní audity? A co se tím myslí přesně těmi interními a externími? A pod tím zbytkem už si dokážu něco představit. A Kolik operačních programů vlastně používá eh, ty eh, nástroje EIF finanční? Jessica je jeden z programů, který eh, běží co nejlépe. Je tam také nejvyšší poměr těch dluhových, cizích a vlastních zdrojů. Takže prosím, pan Miši. Děkuji. Ty audaty v tabulce to jsou eh, audity prováděné interně a audity prováděné eh, tedy EIF a nebo jeho jejím jménem. Pokud jde o, to, o ta čísla, tak to se týkalo eh, provedených auditů na žádosti EIF. E to jsou ty interní externí audity. Mm, ta se týkají holdingů v jednotlivých zemích a ty jsou pravidelně kontrolovány, aby, bylo, eh, aby se, se ověřili, ověřilo dodržování základních principů, na kterých byly ty eh, holdingy zřízeny. Takže na to máme konkrétní externí auditory a ty to kontrolují rok po roce. Interní audity znamená, že EIF má vnitřní audit který eh, svěřil tedy vnitřnímu auditu EIB, protože EIF samo o sobě je malý, ale oni jednají nezávisle, eh, poskytují tedy eh, zprávy představenstvu EIF a také provedli interní audit v EIF, čili našich externích kanceláří. A ohledně toho, jak byl EIF nebo Jeremy implementován, pardon. My eh, pokrýváme 13 jurisdikcí, 13 holdingových fondů, ale některé ty holdingové fondy mají mnoho operačních programů. Dokážu si mm, představit například Řecko, tam je 7 operačních programů, protože eh, cíl konkurenceschopnosti malých a středních podniků je rozdělen regionálně. Takže tam několik operačních programů, mají jeden řídící orgán, ale různé operační programy. Takže již eh, máme 13 jurisdikcí, nemám ta přesná čísla, ale odhadnul bych, že je to nějakých 20 operačních programů celkově. A za ty e, zodpovídáme v rámci tedy konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Tak já se pokusím, eh, já, já se snažím eh, pochopit ten systém, ale opravdu jsem nechápavá. Takže 13 holdingových fondů, 13 zemí, které se tedy účastní a v každé zemi je jeden holdingový fond. To znamená, do jaké míry kontrolujete v Bulharsku? Tam je ten program eh, běží co nejrychleji. Škoda, že tady není pan zpravodaj. A když to tady vidím, tak se musím zeptat, Máme eh, eh, tady tedy někoho, koho velice eh, bedlivě sledujeme kvůli různým problémům, ale irituje mě, že prostě tam běží potom ty fondy tak dobře a proto my musíme vědět, co se tam vlastně kontroluje. Takže tam máme i stovky milionů eur. Kalábrie také. Tam mm, to je také centrální drangety. Takže je také. Čili kde jsou tam ta bílá místa, kde EIF e nekontroluje sám? To byste eh, mohl eh, dohledat, eh, nemusíte to teď vysypat z rukávu, ale opravdu bychom chtěli odpověď, protože tato otázka eh, eh bude kladena neustále. Eh, v nadcházejících pěti letech. Když odpovíte, odpovíte jednou, tak eh, nebudete muset odpovídat víckrát. Tak to je, doufám, férová nabídka. My, už jsme se o tom zmínili, vlastně všechny holdingové fondy, které řídíme, byly pokryty auditem v tomto období, takže já skutečně si to, jak si z paměti, si to nepamatuju úplně přesně, pokud je o to financování v jednotlivých zemích. Mohu samozřejmě o Bulharsku promluvit erudovaněji, protože to je ten náš příklad, který jsme tam uvedli. V Bulharsku proběhlo několik auditů různými orgány. DG Regio například provedl audit po transferu finančních prostředků do holdingu a po implementačním procesu to byla ta mm, řídící autorita, řídící orgán, který monitoroval implementaci programu, auditní orgán, který monitoroval vše co požadoval účetní dvůr na základě standardních procesů. A za EIF, za náš fond, my vlastně každoročně provádíme takový audit, především pokud jde o finanční výkaznictví pro ten jednotlivý holdingový fond, protože samozřejmě všechny jsou samostatné v rámci nařízení, to znamená, že máme externí auditory v Lucemburku, kteří provádí dedikovaný audit každoročně samostatně pro každý z těchto holdingových fondů. Čili tento proces pokračuje tímto způsobem a každoročně. Já bych tomu ještě doplnil, že ten proces, ano, teda funguje tímto způsobem každoročně. Možná ještě jedna věc. EIF, jakožto evropský orgán, je součástí skupiny EIB. My jsme implementovali mnoho různých interních pravidel, interních procesů. Snažíme se zajistit to, aby ty finanční prostředky, které má EIF k dispozici ze strany bulharských orgánů, pro využití přímo na trhu, že jsou využívány férovým a transparentním způsobem. Jakmile EIF získal finanční prostředky pro konkrétní trh malých a středních podniků, tak věnujeme zároveň pozornost celému trhu a to samozřejmě na základě otevřených transparentních tendrů, využíváme tržní nástroje které neznamenají nějakou výhodu pouze pro jednu či jinou stranu a nebo subjekt, ale že jsou k dispozici pro všechny účastníky. A pokud chceme zavést nějaké osvědčené, osvědčenou praxi transparentnosti, férovosti i do implementace finančních nástrojů, tak směrem dolů samozřejmě se o to snažíme. Čili já bych rád řekl, že ta volba mezi strukturálními fondy a jejich využitím prostřednictvím EIF fondu a implementaci na místním trhu, znamená zároveň i určitou účast nebo využívání těch osvědčených postupů na základě nařízení, které my všichni, všechny evropské instituce využíváme. Danke. Děkuji vám, prosím ještě. Ano, ještě se zazněla jedna otázka, to je podle mě taková nejjednodušší otázka, na kterou mohu odpovědět, co je EISSM. Je to asociace Eh, v podstatě z určitých družstevních organizací. Je to francouzská znaž, zna, z, eh, zkrátka, již to vlastně v současné době nejsou takové ty společnosti eh, tohoto typu. V současné době jsou to i garanční, například různé finanční instituce a banky, ovšem ta zkrátka nám zůstala. A to, co je důležité, a to, byla, to bylo, to zaznělo z vaší strany, je důležité, aby to bylo udržitelné, pokud je o hodnocení každého projektu. Je to součást naší DNA, můžeme říci. Samozřejmě, že jsou to otázky státní pomoci, problémů v této oblasti. A zároveň nesmíme zapomínat ani na to, že u každého projektu se snažíme zapojit relevantní odborníky z finanční oblasti a zároveň z různých asociací, združení, řemeslníků, malých podniků, středních podniků. A to je pro nás zásadní, čili my se nerozhodujeme pouze jako banka, dívám, která by se dívala pouze na ty zástavy, které jsou finanční k dispozici, ale zároveň na určitou životaschopnost Eh, dané společnosti do budoucna. Máme tam asi 50% podíl startupů, No, no, ta neúspěšnost je někde mezi dvěmi a čtyřmi procenty, pokud je o nesplácení, takže to je docela nízké. Tyto investice samozřejmě musí být kvalitní investice pro eh, daný stát, protože jsou to finance daňových poplatníků, pokud by se nám nevrátily jedna studie, externí studie v roce 2010 právě hovořila o makroekonomických výhodách aktivit v oblasti zárok a jedno euro daňového poplatníka se nám sedminásobně vrátí. To bylo například v Německu, to byl výsledek té studie. Asi zřejmě ten sedminásobek, ta návratnost není všude stejná jako v Německu, ale komerční banky přebírají na sebe mm, určité riziko, čili toto není potom ten morální problém pro nás. A mm, je tam samozřejmě ta soukromá část těch financí, čili velice často je to takový ten pari pasu přístup, kterému, který využíváme pro mm, daný, eh, dané aktivity. Ale samozřejmě, že nám leží na srdci udržitelný uh, udržitelné, udržitelné aktivity. My zatím nemáme britského člena naší asociace, to by se nám líbilo. To bychom byli opravdu rádi. Já jsem byla 8 let eh, v zemském eh, sněmu v Bárensku, Württembersku a tam eh, vždycky jenom ti, kteří dostali něco od své banky, ty to opravdu nepotřebovali. Tam to prostě vždycky takhle bylo. Takže to rizikové, ten rizikový přístup Mm, prostě vedl k tomu, že to dostávají ti, kteří nakonec nic nepotřebují vlastně. Dobře, takže teď eh, implementace eh, instrumentů eh, dostává slovo Petr Osval z Plzně. Dobrý večer, skoro bych řekl. Já budu mluvit česky, protože mám pouhý 10 minut a asi v češtině se vyjádřím pregnantně. Prvně bych řekl, že to, co tady bylo řečeno, že, úspěch, že eh, neúspěšnost startupu je 2 až 3 no. tak pak to nejsou startupy. Neúspěšnost startupu musí fungovat na úrovni 20 až 30 pak to je skutečně startup. To je první, na co musím reagovat. Pak se nejedná o startup, opravdu. Eh, to je jenom poznámka jako v předchozí debatě. Eh, jinak já jsem zástupce výboru regionu, ale nebyl, nezastupuji jsem výbor regionu. Byl jsem, zde, jsem pozván našimi Eh, evropskými poslanci. Eh, jako člověk, který se evropskými fondy a evropskou problematikou zajímá 17 let, který pracoval jak na úrovni tvorby projektů, tak na komunální úrovni až po náměstka ministra odpovědnou za, s odpovědností eh, za tuto problematiku a zase zpět na regionální úrovni. My máme jenom za výbor regionu, my máme stanovisko Eh, výboru regionu, které bylo publikováno na posledním plenárním zasedání minulý měsíc, ale o tom se nechci zmiňovat, eh, protože si jej můžete přečíst a myslím si, že není vůbec špatné. To, co se týká toho, o čem bych chtěl, chtěl mluvit, jsou mé osobní zkušenosti. Prvně, pokud mluvíme o minulém programovém období, tady je zmiňovaná Jessica, protože mluvím z úrovně místních a regionálních samozpráv. Eh, problém Jessica podle mě byl zásadní v tom, že celá, eh, celý tento nástroj vznikl až v době, kdy byly nastavené operační programy a naprosto nerespektoval jejich strukturu. Což znamená, že vůle řídících orgánů k tomu, aby se pouštěli v uvozovkách do dobrodružství hmm. eh, a vytvářeli nějaké další finanční nástroje s tím, že oni mají odpovědnost za určité operační programy, které nerespektovaly to, že se jedná o urbání problematiku, ale byly postaveny regionálně, skutečně tohle nešlo asi očekávat. Jo, proto Jessica fungovala v, v, obla, v místech a ve státech, tam, kde urbání problematika byla centralizovaná a kde existoval eh, jeden řídící orgán, který měl dostatek prostředků pro to, aby se do tohoto pustil, ne tam, kde urbání problematika byla dělená do jednotlivých oper, regionálních operačních programů, kde skutečně šlo poskytnout pouze malé finanční prostředky a vlastně to komplikovalo tomu řídícímu orgánu eh, jeho činnost z toho vykazování. To je podle mě celý problém, který funguje. Eh, druhá věc je, já si totiž myslím, že eh, ve stejné situaci momentálně jsme i dnes. Protože až v okamžiku, kdy byly uzavřené dohody o partnerství, kdy byly schváleny operační programy, tak jsme opět přišli s finančními nástroji. Což znamená, toto, tam není žádná provazba mezi t, eh, touto situací, mezi, oper, eh, mezi dohodami o partnerství, které jsou závazné pro jednotlivé země. A pak opět jsme objevili teprve finanční nástroje. Řekl bych, že jsme se v tomhle v tom příliš neposunuli. Eh, eh, když budu mluvit obecně, protože samozřejmě nechci eh, fungovat tak, to, co je česká povaha, najdeme si nejdřív vyníka a pak už nepotřebujeme toto řešit, tak bych se chtěl posunout dál. Já bych řekl, že to, co je třeba u finančních zástrojů z hlediska místních a regionálních samozpráv vnímat, je to, že to je úvěr. Je to skutečně půjčka, je třeba s finančním nástrojem tak nakládat. Eh, varoval bych před tím, kdyby byly finanční nástroje eh, používány tak, že obec, město je předluženo a je to, eh, jedná se vlastně pouze o skrytý dluh, kdy se můžeme dostat do velkých problémů. Což znamená, co lze z finančních nástrojů na úrovni místních a regionálních samozpráv financovat. Já nejsem jejich odpůrce samozřejmě, v žádném případě. Já si myslím, že je to užitečný nástroj ale je to předfinancování pro, projektů, které budou financovány ze strukturálních fondů, což počítám, že o tom třeba eh, budou eh, věci z, eh, právě proto, proč audity v Bulharsku vyšly dobře, možná, že to je zrovna předfinancování, neviděl jsem jako důsledek, ale tam potom audity fungují na jiné úrovni a proto to může vypadat celé dobře. Pak je to financování projektů, které generují příjem což znamená, je řada věcí, eh, záležitostí, které jdou eh, financovat z nástrojů, protože pořád musíme přemýšlet o tom, že to je úvěr, musím to jednou zpratit. Což znamená, v tom okamžiku, kdy mi to generuje příjem, pak mohu použít finanční nástroj. Nechci skryté, eh, skrytý úvěr. Další problematika, kterou si dovedu představit, jsou strategické projekty místních a regionálních samozpráv, které mohou zvýšit příjmy což ovšem ale nefunguje všude. Protože například v České republice jsou města z 95% svých příjmů závislé na počtu obyvatel a prakticky pouze na 5% závisí na tom, na ekonomické aktivitě, která se odehrává na jejich území. Pak tato vazba nefunguje. Myslím si, že my jsme se snažili unifikovat v rámci Evropu spoustu věcí, ale například najít best practice nebo good practice proto, jak by, by financovali místní a regionální samozprávy, do toho jsme se nepustili. Proto nám například nefunguje strategie 2020 v některých zemí, protože ta provazba mezi hospodářskou aktivitou územím a místními a, místními a regionálními samozprávami není provázaná. Eh, je otázka eh, právě, eh, jakým způsobem tedy by místní a regionální samozprávy měly používat Eh, finanční nástroje a měly by fungovat tak, aby nezvyšovaly jejich zadlužení, ale měly by skutečně fungovat z jejich rozvoji, protože je to úvěr, je třeba tak, aby byl eh, zase splácen a byl dán. My jako město Plzeň máme úvěr o Evropské investiční banky a samozřejmě, že pokud si použijeme některý z finančních nástrojů, bude nám to Evropská investiční eh, banka počítat do kategorie vzetí úvěru, nikoli jinak. Není to žádná jiná kapitola. Oni nám to budou počítat tak, jako kdyby jsme si ten úvěr vzali. Já jsem za to rád, protože tím, že máme úvěr od Evropské investiční banky, pro mě to znamená to, že jsme hlídáni, abychom nebyli předluženi, abychom se nedostali do dalších problémů. Ale netvařme se, že finanční nástroj je něco jiného než úvěr. E, co se týká financování velkých projektů, tak jak jsou použity, já se totiž domnívám, že na to je řada dalších nástrojů. E, nemyslím si, že by základní velké projekty infrastrukturní měly být financovány použitím této nástrojů. K tomu máme spoustu dalších e, e, úvěrů Evropské investiční banky. Když se na to podívám z druhé strany, o co se vlastně jedná? V současné době v řadě míst je úvěr komerční banky levnější než úvěr Evropské investiční banky. To je pravda a to tak je. Uh, druhá věc je, že pro mě úvěr z Evropské investiční banky a využití finančního nástroje přináší řadu dalších komplikací, které normálním stavu, jestliže si vejmu komerční úvěr, brát nebudu. Uh, nebudu brát potaz. Já vycházím z toho, a to, co jsem ji řekl, pro mě úvěr z Evropské investiční banky má jednu obrovskou záruku a to, že jsem kontrolován ve své finanční zdravosti jako město. Takhle já to vnímám a proto jsem proto a proto máme úvěry z Evropské investiční banky. Ale je třeba si říci, že ten stav takto vypadá. Což znamená, co lze poskytnout proti komerčnímu běžnému úvěru, eh, co poskytuje finanční nástroj jiné, eh, eh, jiný, jiný atribut než to, co poskytuje komerční úvěr. Poskytuje nějakou garanci. Garanci za co? Pokud se bavíme o velkých infrastrukturálních projektech, které budou, eh, které budou stavět velké firmy, pak se dostáváme do problému, že asi tyto projekty by nebyly komerčním úvěrem financované, protože asi nebudou udržitelné, nebudou schopny financování. Kam bychom se měli zaměřit z hlediska podnikání? No, měli bychom se samozřejmě zaměřit na rizikový kapitál pro malé podniky, a pro firmy, které skutečně můžou mít velký přínos. To, co funguje ve Spojených státech, to, co funguje jinde a tam, kde chceme skutečně nabít, eh, získat konkurenceschopnost. Jaký je problém těchto, eh, těchto podniků, které vidíme na místní a regionální eh, úrovni? Oni mají nápady, nemohou se dostat k finančním zdrojům. Je třeba teda poskytnout rizikový kapitál. Ten ve Spojených státech existuje. Proto finanční nástroje by měly právě být směřovány pro tyto malé podniky, které můžou fungovat. Ale opačně, podívejme se do národních legislativ. Pokud některý z těchto lidí, který založí malý, eh, malý a střední podnik, to znamená startupy a tak dál, tak je otázka, zda skutečně se jedná o rizikový kapitál, pokud na tohoto člověka přijde exekuce a eh, zlikviduje na celý zbytek jeho života. Tak to máme často nastavené národní legislativy je otázka, jestli my, když poskytneme rizikový kapitál, jestli jsme skutečně ochotni přijmout riziko a říci si, že ano, tohle je riziko za to, že ta myšlenka je dobrá a my to postupujeme, pokud se neprokáže, že je správná, tak to riziko bereme na sobě. O to je ten rizikový kapitál. A ne, že v tom utopíme toho člověka. Proto naši mladí nemají vůli jít do startupů, nemají vůli podnikat, protože je to likviduje často na celý život. To je náš problém, který zde funguje. Proto tak, jak tady zde bylo řečeno, to, že máme propad na startupech 2 až 3 považuji naopak ne za pozitivu a za negativitu. Protože pokud budeme mít na startupech propad 20-30%, pak je to správně. Pak skutečně někdo šel do rizika a někdo zkoušel udělat projekty, které můžou být rozvojové. Děkuji moc. Vielen Dank für den Blick. Já děkuji eh, za pohled eh, z praxe v terénu a budeme pokračovat se třemi dalšími řečníky. Nyní dostává slovo pan Himmer, eh, ředitel pro hospodářskou politiku a Evropská asociace řemeslných a malých a středních podniků. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu tím, že vám poděkuji za to, že jste celou sekci tohoto slyšení eh, věnovali malým a středním podnikům jakožto příjemců těchto finančních nástrojů. Nástrojů. Naše zkrátka znamená Evropská asociace, Evropské združení eh, řemeslníků a malých a středních podniků opět ve francouzštině. Já hovořím jménem malých a středních podniků. Ve své studii zmiňujete to, že samozřejmě malé a střední podniky by chtěly využívat granty samozřejmě pokud chcete nějaké financování a existují granty, dostanete nějakou paušální částku, tak to je pro vás výhodné. Ale z politického hlediska si myslím, že je velice důležité si uvědomit to, že pro malé a střední podniky obecně jsou záruky lepší jakožto produkt než úvěry. A úvěry jsou lepší než granty na podporu malých a středních podniků. A to ze dvou důvodů. První z nich je ten, že si musíme uvědomit, že Máme k dispozici omezené finanční zdroje a finanční nástroje mají vysoký pákový efekt. Samozřejmě stejný pákový efekt máme třeba u rizikového kapitálu, tam máme tedy třeba eh, ten pákový efekt, ten koeficient 1 až 2, v druhém kole je to trošku vyšší potom a v dalších kolech se můžeme dostat třeba až na 20, 20 násobný efekt. A když se podíváme na financování um, Eh, začínajících podniků a tady eh, jsem rád slyšel to, co říkal kolega z Polska, protože u finančních nástrojů generální ředitelství eh, pro výzkum říkalo, že v rámci Horizontu 2020 máme nástroje pro podporu inovativních firm a mají tam tady ten rizikový 20 až 30 procent u těch propad, u těch, malý, eh, u těch startupů, a to vlastně říkal kolega z České republiky, to už je blíž tomu údaji. A pokud jde o malé a střední podniky, tak si myslím, že finanční nástroje mají v průměru daleko menší negativní dopad na hospodářskou soutěž v porovnání s eh, granty. Nicméně, pokud eh, v principu jsme srozuměni s tou myšlenkou, že finanční nástroje jsou dobrý nápad, že tedy pomáhají financovat malé a střední podniky, tak když se podíváte na rozpočet EU, tak uvidíte, že evropské finanční, tedy finanční prostředky, které jsou k dispozici na finanční nástroje, jsou omezené. Většinou to počítáme jako kosme a horizont 2020, že je to zhruba 10 euro na malý a střední podnik na rok, což nezní příliš slibně. Proto je velice důležité k těm evropským programům přidat ještě další prostředky, které a právě prostřednictvím finančních nástrojů. A to jde udělat dvěma způsoby. Buď tam uh, půjdou peníze z vnitrostátního rozpočtu, což jde třeba v zemích jako je Německo nebo Rakousko, což je můj domovský stát, ale pokud eh, je veřejný rozpočet na vnitrostátní úrovni omezený na tedy pro podporu malých a středních podniků, potom druhou možností jsou fondy soudržnosti. To je dobrý nápad. A z tohoto důvodu jsme začali propagovat využití kohezních fondů, strukturálních fondů, jakožto podporu pro malé a střední podniky a to už třeba před deseti lety. Ten problém, a tady zcela souhlasím s druhým kolegou, je v tom, že když začaly ty regionální programy v roce 2007, tak se příliš nehovořilo o finančních nástrojech. Ty přišly do hry až později, když v celé řadě zemí už byly eh, odsouhlasené operační programy a tak dále. Takže celé to období 2007 až 2013 v podstatě bylo, byl takový proces, kdy jsme eh, se učili poku, způsobem pokus omyl. A využití eh, finančních nástrojů se zvýšilo až eh, během finanční krize, až v roce 2009, na začátku roku 2010, když začaly skutečně se objevovat opravdové problémy a mm, malým a středním podnikům začal vysychat zdroj úvěrů. V tomto období nicméně nebylo tedy překvapivé, že všechno jak se nefungovalo úplně dokonale. My jsme velice vděční Evropské komise, komisi za to, že se poučila a že ten nový rámec pro to nové období už nastavuje podmínky lépe. Máme tady ty standardní programy, které jsou velice užitečné a tak dále. dále se tady hovořilo o revolvingu a tak dále. Nicméně ten revolving může začít fungovat až po tom prvním kole investic, protože když začnete investovat, nebo když jste začali investovat do rizikového kapitálu před dvěma lety, řekněme, tak musíte prostě počkat, než ta firma bude schopná potom eh, ten, investovat ten kapitál zpátky. Ve skutečnosti to prostě není tak rychlé. A vidíme, že využití strukturálních nebo regionálních fondů ať už jim říkáme jakkoliv, je obtížnější než využívání běžných evropských programů, protože tady máme tady evropské finanční nařízení, je to kombinované ještě s vnitrostátními předpisy, potom dále jsou tam eh, regionální prováděcí orgány, orgány, které mají na, starotí to, na starosti to provádění, takže automaticky tam máme jaksi dodatečnou vrstvu problémů. Myslím si, že do budoucna se musíme zamyslet nad tím, zda je chytré z hlediska tedy podpory malých a středních podniků pomocí finančních nástrojů, jestli je opravdu chytré to, že Evropská komise věnuje finanční prostředky na že je tady dává k dispozici regionálním orgánům a ty se dále rozhodují, co s nimi udělají. Jestli využijí finanční nástroje nebo ne. Možná potom se to dostane zpátky Evropskému investičnímu fondu a Evropský investiční fond to potom zase nějak investuje ve spolupráci s těmi regionálními orgány. Myslím si, že ta složitost toho systému Eh, působí zbytečné problémy, jsou to zbytečné administrativní komplikace, kterým bychom se měli vyhnout, protože ve výsledku je potřeba najít rovnováhu mezi kontrolou, která je samozřejmě důležitá, ale na druhé straně musí být ten nástroj také eh, přijatelný pro trh. A pokud ta pravidla budou nastavena tak, že pro finanční zprostředkovatele už nebudou atraktivní, nebo že už to nebude atraktivní pro banky. A od bank dost často slyšíme, že nevyužívají finanční nástroje, protože je to příliš komplikované a že jsou tam příliš nízké marže. No a pokud to tak bude, tak nám to jaksi příliš nepomůže. Nepomůže nám vytvářet finanční nástroje, které budou pro trh nepřijatelné. A samozřejmě je to velice složité, protože v Bulharsku, v Baden-Württembersku, ve Velké Británii, v Itálii jsou různé trhy, různé potřeby, různé fáze, různé, eh, eh, různé typy finančních nástrojů, které jsou pro ně vhodné. A to nám dále tady komplikuje situaci. Je potřeba to vše sladit s požadavky na finanční kontrolu. Ale ve skutečnosti, a to je velice důležité pro budoucí rozvoj finančních nástrojů, že evropské programy, především CIP a teď COSME, mají daleko větší zkušenosti s tím, co funguje a s osvědčenými postupy. A myslím si, že to by mělo být to základní měřítko pro využívání finančních nástrojů v rámci regionálních fondů. Měli bychom se snažit získat, nebo měli bychom se snažit být tak dobří jako CIP a COSME a potom z toho vycházet dále. A my tedy nadále budeme podporovat využití těchto nástrojů, budeme tlačit na to, aby vzniklo politické rozhodnutí, eh, co největší eh, počet nebo objem prostředků eh, v rámci regionálních fondů prohnat tady těmito finančními nástroji, protože si myslíme, že je to dobrá cesta do před, ku předu. Děkuji. Děkuji. Eh, teď se nám nabídnul hluboký vhled do problémů, eh, které tady máme. Když by všechno fungovalo tak dobře jako si, tak bychom tady teď eh, neseděli. Máme některé finanční instrumenty, kde opravdu není zřejmé k daňově, pro daňové poplatníky, takže ta kontrolní práce má své opodstatnění. A teď dám slovo Franciskovi Magalienšovi, členovi představenstva Gold Energy. Máte slovo. Dobré odpoledne a děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych eh, poděkoval eh, za pozvání na toto zasedání. Eh, zastupuji tedy Evropskou asociaci zahraničních institucí a jsem rád, že jsme byli pozváni, abychom mohli ukázat, jak, vytvoří, jak vytváříme eh, úspěšné projekty eh, investiční v Portugalsku. Jsme skupinou podniků tedy a investujeme, nebo investovali jsme asi 35 milionů eur za 6-7 let. a část toho eh, byla financována prostřednictvím poskytnutí tzv. zájemných záruk. Investujeme prostřednictvím čtyřech podniků. První, Sonorgáš, je eh, firma pro uskladnění a distribuci eh, zemního plynu. Má vlastně aktiva, máme tedy distribuční síť na venkově. Potom Druhý podnik eh, se týká opět eh, zemního plynu. Máme tady potom také zemní plyn eh, pro vozidla, Turkish Natural, to je operátor a toto. A potom je tady Energy. My jsme byli malý podnik, ale teď Už ale eh, nejsme, eh, jak jsme narostli. Celkové investice těch čtyřech podniků jsou nějakých 54 eh, milionů za 6 let. Bylo financováno zájemnými zárukami ve výši zhruba 7,5 milionů. To představuje 15 našeho financování. No, tedy jednáme s eh, portugalskými firmami, které za sebe vzájemně eh, ručí. Tyhle čtyři podniky eh, se tedy vzájemně podporují v tom ručení. Rád bych vám ukázal některé investice, které jsme eh, provedli v posledních šesti letech od roku 2009. Eh, zdvojnásobili jsme eh, skladovací kapacitu plynu a navýšili jsme kapacitu v řadě míst. Zdvojnásobili jsme Tady jsme zdvojnásobili také kapacity u a v eh, městě Mezofrojo. Také jsme zdvojnásobili eh, zásobník v Mirandele a v Regui. Zvýšili jsme odpařovací kapacitu v Macedu, eh, zdvojnásobili jsme skladovací kapacitu v Povoji. Všechny tyhle projekty byly ze 14% tedy podpořeny těmi vzájemnými zárukami. V roce 2011 jsme eh, zdvojnásobili eh, skladovací kapacitu tady v Macedu. V roce 2011 jsme založili nový podnik, což byly eh, tady vozidla pro nazemní plyn. Postavili jsme první veřejnou čerpací stanici pro eh, kapalný a tekutý eh, zemní plyn v Portugalsku. Začali jsme dělat eh, takové satelitní závody pro oblast, kde není žádná síť. V roce 2012 V roce 2012 jsme také investovali do malých tedy mikrosatelitních závodů. Co to znamená? Do dvou eh, kubických metrů tedy eh, skapalněného zemního plynu. To jsou eh, poměrně malé pobočky, které v místě, kde není žádné, žádná síť zemního plynu, jsou velmi důležité. Také jsme začali eh, transportovat tento skapalněný eh, zemní plyn eh, malými vozidly, protože na to nebyla žádná vozidla v Portugalsku. Museli jsme je tedy nakoupit a začít si ten plyn takto distribuovat. Také pracujeme s těmi velkými koridory. To je podpora těch čerpacích stanic LNG s evropskou podporou. Eh, buď tedy eh, prodáváme v těch čerpacích stanicích skapalněný nebo stlačený zemní plyn. LNG nebo CNG. V roce 2014 jsme zase eh, navýšili kapacitu Sonorgasu a také těch mini zásobníků tam, kde není nikde přístup k ANG přes distribuční síť. A v roce 2014 jsme ještě vybudovali dvě další stanice, jedna v Karegadu a jedna v Pikotu. A také jsme vybudovali další vozidla pro přepravu LNG, tedy tekutého zemního plynu, skapáněného zemního plynu. Každopádně my jsme velice vděční za tu podporu prostřednictvím eh, našeho investičního programu, eh, zejména ze strany Federu. Většinu podpory jsme obdrželi právě prostřednictvím toho programu vzájemných eh, záruk Portugalsku. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank für diesen... Mnohokrát děkuji eh, za eh, pohled z praxe. Máme tady ještě jednoho eh, řečníka, pana Martu Sevičiuse z Litvy, z firmy Probiosan. Dostáváte slovo. Good evening. Thank you, Commission, and thank Dobrý večer. Rád bych poděkoval vašemu výboru za pozvání. Jsem nesmírně rád, že mohu představit naši společnost a rovněž určitou otázku toho, jak um, funguje probiotická oblast, um, to jsou věci, to jsou produkty, které se využívají například v oblasti uklidu, nebo osobní hygieny, kosmetiky. Samozřejmě, že to jsou produkty, které by měly rovněž fungovat jako jakási prevence, zabránění nemocí spíše než potom řešit tyto problematiky. A my vlastně jsme si stěž nemusíme zabíjet bakterie, protože i my obsahujeme nebo i obnáží miliony bakterií, takže víme, že nežijeme v sterilizovaném prostředí, takže musíme vytvořit určitou rovnováhu a právě proto jsme aktivní na tomto poli probiotických produktů nařízení EU v této oblasti bychom rádi změnili, protože to nám neumožňuje e, označení ekoproduktů na našich produkcích, když podle našeho názoru jsou to mnohem čistší produkty než ekoprodukty. Čili to bylo pár slov na úvod. My jsme novou společností, my jsme startupovou společností, fungujeme v oblasti probiotických aplikací tři roky a vyvíjíme a uvádíme na trh produkty v oblasti těch pozitivních, kvalitních bakterií, probiotických bakterií, v oblasti úklidu a osobní hygieny. V našem portfoliu máme mnoho produktů, ne všechny jsou úplně úspěšné, řekněme, ovšem to nám, ne, to nám nebrání v tom, abychom přicházeli s novými a dalšími produkty a příští týden, teď je vlastně taková poslední etapa naší žádosti o patent v oblasti imobilizace probiotických bakterií, které by, tento patent by měl umožnit eh, uchránit pozitivní prvky probiotických bakterií v průběhu dlouhodobého skladování a umožnit rychlé zaktivnění těchto probiotických bakterií při užívání. To bude velice důležité v oblasti nové linie kosmetických produktů, různých úklidových produktů, to i v jiných oblastech. Doufáme, že to bude pro nás nesmírně úspěšný produkt. Naše společnost, myslím, přichází s opravdu nesmírně kvalitními eh, hodnotami. Víme, že spotřebitelé mají čím dál tím větší zájem o organické a probiotické produkty. Tyto kategorie a naše produkty se stávají pouze z přírodních přísad, surovin a tato inovace v oblasti imobilizace v našich technologií by nám měly možnost vytvořit další linii těchto našich produktů v oblasti kosmetických produktů, produktů pro děti, péče o pleť, ústní hygieny. Dokonce už máme mm, takové různé nápady pro nové patenty. Jednáme s několika mezinárodními velkými značkami v současné době, které mají zájem na nových technologiích i jednou dánskou společností, která má obrovský zájem na, eh, o jeden Čili jak vypadá financování? A toto um, v podstatě je i součást našeho úspěchu, pokud jde o využívání různých finančních nástrojů. Naše společnost má vlastní kapitálové investice přesahující 1 milion eur, 40 akcí patří um, kapitálovému fondu Co-Investment Risk Capital Business Angels Fund, který je součástí um, finančního fondu Jeremy 60 patří Eh, business angels. Eh, já jsem jedním z nich, eh, takže takovým těm mm, business andělům, já jsem jedním z nich. Máme 355 tisíc eur z evropských strukturálních fondů a mm, doufáme, že budeme mít patent uznaný příští týden na tu oblast imobilizace bakterií. Další finanční nástroj máme z litevské strany, litevská vláda, která nás podpořila jakožto jeden z malých projektů a dále se máme Invegu, za, Invegu záruku 130 eh, tisíc eur, která eh, v, funguje v Pobaltí a v Skandinávii, čili to je ten třetí finanční nástroj, který jsme využili pro další rozvoj našeho startupu, našich projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Bez této podpory by to jistě ta situace byla mnohem komplikovanější, protože je obtížné pro malé a střední podniky nebo startupy získat takové finanční prostředky. Pokud chcete například na počátku získat 50 tisíc eur, to se vám většinou povede, ovšem v té další etapě už máte problémy. My u nás rovněž čelíme problémům s granty, pan Hammer o tom hovořil. Ten problém je rovněž eh, v oblasti rychlosti využívání těchto grantů a v rámci business andělů se snažíme přijít s takovými novými myšlenkami, novými startupy. Víte určitě, že v oblasti kanabisu je čím dál tím více produktů, možností, my zde asi nebudeme využívat grant, tak jak to bylo u našeho startupu, ale spíše budeme cestou záruky Invega, protože to chceme prostě vrátit po té, co získáme nebo co dosáhneme určitých příjmů a my chceme samozřejmě začít co možná nejrychleji. Od roku od roku 2016 tam bude určitý nedostatek finančních nástrojů, pokud vím, Zatím ještě není úplně jasné, kolik finančních prostředků bude k dispozici pro malé a středně velké podniky. Úplně na závěr možná několik informací o mm, společnosti Probiosan. Před třemi lety jsme zahájili naše aktivity, máme náš vlastní provoz výzkumu, vývoje, pro, mm, marketingu, prodeje, pokrýváme Balti, po Balti, Dánsko, Švédsko, e, začínáme ve Spojených státech. Samozřejmě, že to je nesmírně konkurenční trh, to je obtížná e, oblast, ovšem věříme, že se prosadíme. Spolupracujeme s, nejdůl, s největšími litevskými univerzitami a plánujeme rovněž spolupráci s Eh, univerzitami izraelskými a americkými. Implementovali jsme systém kontroly kvality, certifikace ISO 9001 a 14001. A zároveň už máme několik mezinárodních místních cen našich eh, vlastních značkových produktů. Takže úplně na závěr rád bych poděkoval eh, fondu Jeremy i ministerstvu pro hospodářství, které nám v nás mají důvěru a já doufám, že budeme schopni pokračovat v našich aktivitách. Děkujeme, říká paní předsedkyně. To bylo, ano, nesmírně zajímavá reklama a rovněž zajímavé, když vidíme, co se děje přímo v terénu. Pan Pirinský má slovo, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Po, na konci tohoto dlouhého, opravdu dlouhého odpoledne dovolte, abych poděkoval. Abych poděkoval všem, abych poděkoval autorům zprávy, kteří podle mě přišli s nesmírně užitečným základem pro další diskuzi. Věřím, že to je relevantní pro to období, které nás čeká a ve kterém dojde k další implementaci. Rád bych poděkoval všem, všem, kteří vystoupili dnes odpoledne. Opravdu to byla celá škála zkušeností, sektorů, pokud jde o implementaci finančních nástrojů ze strany odborníků, kteří opravdu vědí, o čem hovoří a mají nezbytné zkušenosti přímo z terénu. Zároveň bych rád poděkoval sekretariátu, který pomohl s organizací dnešního slyšení. Hmm, skutečně to bylo nesmírně kvalitní. Já si myslím, že to bylo několik velice přínosných hodin, které jsme společně strávili. Jestli dovolíte, dva až tři body, které jsou mm, užitečné, které bychom si mohli odnést dnešní odpoledne. Úplně na počátku pan Nýsler. Finanční nástroje. Finanční nástroje to je vlastně nástroj, který poskytuje ten výsledek, není to nástroj sám o sobě. A právě to je důležité. Měli bychom si jasně uvědomit, o jakém výsledku hovoříme, o který výsledek nám jde. Samozřejmě, že především s ohledem na kohezní politiku, protože hovoříme o kohezi, která má socioekonomický i teritoriální aspekt. A pokud je o hodnocení těchto užitečnosti těchto finančních nástrojů, tak ta by se měla odvíjet právě od těch výsledků, o přidané hodnoty. A zde si myslím, že potřebujeme rozsáhlou analýzu ohledně dodatečných zdrojů, které se jim povedlo získat ze soukromých zdrojů, tak aby celkové zdroje byly k dispozici pro implementaci operačních programů, aby to bylo ještě kvalitnější než pouze nějaké rozpočtové zdroje pouze a zda to přineslo lepší výsledky s ohledem na politiku soudržnosti. Zde si myslím, že je ještě prostor k dalším úvahám odhledně toho, které sektory, do kterých programů, finanční nástroje, role těchto nástrojů. Viděli jsme zde úžasné příklady rozvoje využívání těchto nástrojů pro malé a střední podniky Já jsem opravdu velice šťastný, že právě Bulharsko vyhrálo, pokud jde o ten nejlepší příklad. Jistě je zde mnoho zkušeností, které z toho můžeme získat, využít, aplikovat a pokud jde o veřejné orgány, investice s širším socioekonomickým dopadem. Tam je určitě ještě otazník, do jakého rozsahu, k jakém rozsahu by tyto finanční nástroje mohly mm, jsou či nejsou tím nejlepším nejvhodnějším nástrojem. Pokud je nějakou odpovědnost této oblasti, pan Panajatopoulos přišel s velice zajímavým názorem. V této oblasti zatím ještě nemáme dostatek zkušeností ale zároveň nesmíme zapomínat ani na obavy Evropského účetního dvora, který, které nám zaslal. A myslím si, že my jsme odpovědní za pokračování tohoto přeskumu. A úplně na závěr, jestli dovolíte, bych rád ještě jednou vyjádřil naději, že budeme pokračovat v této diskuzi. Komise bude aktualizovat zprávy, informace, další instituce jistě budou prohlubovat své vlastní analýzy a já doufám, nebo bych, byl, bych si velice přál, abych v oblasti finančních nástrojů náš výbor nadále zůstal aktivním. Děkuji. Já, danke auch an den Berichterstatter. Já děkuji také panu zpravodaji. Já se obávám, že eh, se zase uvidíme. Finanční nástroje je samozřejmě velice složitá záležitost. Jedná se vždycky o nový instrument pořád, nové instrumenty tedy. A vidím, tak bylo by velmi zajímavé vyslechnout tady eh, zkušenosti z Plzně, z Portugalska a z Litvy. A eh, je vidět, že jsou tady různé možnosti nasazení a má to skutečnou přenou hodnotu, bez pochyby. A na mě udělalo dojem, jak pan Oswald říkal, když se na ně eh, člověk podívá. Já jsem byla v Plzni mimochodem eh, eh, letos na dovolené, je to krásné město. Ale z těch českých čísel víme, víme, že je třeba se na tohle opravdu soustředit. My jsme opravdu rádi, Mm, za každý bod, e, každý, každou zemi, kterou si můžeme škrtnout z e, seznamu problémových zemů, zemí, ale bohužel ten seznam nám spíš roste, než se zkracuje. Takže co udělat dále? Ta otázka e, odpovědnosti, ta nás zajímá, protože chceme vědět, co se děje. Já jsem byla zpravodajkou Eh, rozpočtovému nařízení a tam jsem eh, se zabývala finančními instrumenty. My jsme eh, tam navrhli větu komisi, tak jak to bylo upraveno a tedy v delegovaném právním aktu, že se to může udělat komise sama bez parlamentu. A na konci jsme tam měli poměrně detailní předpisy a ohledně otázky, eh, co chceme dosáhnout, jaké budou náklady eh, správní a já se trošku bojím. Já mám ten dojem, že to je vždycky, když eh, nakládáme z prostředky daných poplatníků, že je to důležité. A potom na místě máte banku, které to potom, která to potom uvádí do reality. A důležité je samozřejmě také, aby ty banky zůstaly zůstali eh, na životě, při životě. A tím, eh, že se do toho dávají veřejné prostředky, eh, tak se mají odstranit rizika a profinancovat se to, co by se jinak neprofinancovalo. Ale mě by zajímalo, kolik rizikových projektů se nakonec profinancovalo. A kolik to bylo jen tak jako mimochodem a kolik to bylo cíleně to je třeba eh, zjišťovat na místě, protože každý finanční instrument je jiný. Máme 10 různých institucí, eh, máme 36 agentur, 7 eh, společných podniků, 941 finančních instrumentů. A tím jsme ještě pořád ten problém nevyčerpali. Ale ta rostoucí rozmanitost nám dává zabrat. A pak tady ještě bude EFSI. EIB eh, nám eh, pořád bere ty naše eh, ryby. Je to, je to velice živá ryba teda ona sama, ale máme z toho velkou radost. A nevíme ještě, jak to celé mm, pokrýt, ale určitě, určitě to dostaneme pod kontrolu. Když se to vyžaduje nějakou uh, určitou nápaditost a snahu. Takže já si myslím, že tohle byla eh, velice užitečná a důležitá debata. Já bych eh, chtěla poděkovat všem, kteří se eh, vydali do Bruselu. Vím, že to pro vás není všechny blízko. Takže určitě stálo to za to. Srdečně děkuji. Budeme dále pokračovat, tak abychom si udělali představu o všech instrumentech financování. tam eh, to, eh, ten průlom, eh, který jsme dostali v, pol, v polovině října, tak to je opravdu, to je opravdu průlom. Tam je to, to je mi líto a, a jsem rád, že tentokrát, ráda, že se tentokrát jmenoval a kolega a Pirinský a nemusím to dělat já. A každopádně vám přeji pěkný večer. Teď už se známe, jsme přátelé, tak víte, kde nás najdete a přeji vám Eh, šťastnou cestu eh, domů a hodně úspěchů v práci. No.